Uh, Vážení kolegové, zahájíme naše dnešní zasedání a to přijetím pořadu jednání. přejdeme přímo k bodu 3, což je veřejné slyšení s Elke Kénigovou, která je předsedkyní jednotného výboru pro řešení problému. Já vás tímto u nás vítám. A navíc dnešní den je i dnem jejich narozenin, čímž vám přeji vše nejlepší k narozeninám. asi budou lepší způsoby, jak oslavit narozeniny, než slyšením v parlamentu. Ale i tak vám přejeme vše nejlepší. A jak kolegové dobře vědí, jedná se již o druhé veřejné slyšení s předsedkyní SRB, tedy tohoto výboru. Eh, od chvíle, kdy toto již převzal plně své zodpovědnosti od ledna, 1. ledna tohoto roku, od eh, toho posledního eh, slyšení také již dokončilo dokončila ta oficiální dohoda mezi Evropským parlamentem a SRB také o vzájemném informování. A jak kolegové také jistě vědí, Eh, ten uplynulý měsíc byl opravdu nabitý, co se týče právě těch otázek řešení problému, i když eh, to nebylo přímo v rukou eh, SRB, ale spíše jiných, například orgánů pro konkurenceschopnost, i jiní kolegové se těmito případy zabývají a vědí, kde jak bylo Eh, co to určitě, ale i pro nás je to zajímavé. Um, ale nejen dívat se tedy do minulosti na ty uplynulé případy, ale zejména dívat se eh, vstříc do budoucnosti. Nyní máme k dispozici již celou řadu nejrůznějších ustanovení k dispozici, na kterých můžeme rozvíjet tedy tuto diskuzi. Tedy pro nás eh, je již velice dobré, že tu máme tuto legislativu a také si rádi vyslechneme, jak paní eh, Kenigová nahlíží na tuto situaci. Ta diskuze někdy může být taková zvláštní, eh, ta situace může být matečná, jsou tu problémy ehm, střetu zájmu, konkurenceschopnosti a podobně. A například v mé zemi panuje taková silná kontroverze ohledně tohoto tématu. Někdy to může být opravdu matečné i eh, s tím, že tedy i samotná legislativa nabízí různé nástroje a je tedy dobré vědět, jaké nástroje má k dispozici tento orgán. Je důležité vědět také, jak funguje otázka proporčnosti a podobně. Samozřejmě dalším důležitým prvkem je samotné to plánování řešení problému a zavádění takzvaného MREL, Myslím si, že e, tento fond pro řešení problému nyníž bude získávat příspěvky ze stran bank. Komise také navrhuje další takový režim, který by měl e, být pomocný tomuto SRB. To znamená, témat k projednání je tu celá řada. Já bych nyní rád předal slovo paní Koenig a již nyní děkuji za výtečnou spolupráci s Evropským parlamentem, takže ještě jednou vám za to děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci tohoto parlamentu. Ještě k té vaší první připomínce. Ano, asi jsou odlišné způsoby, jak oslavit narozeniny, ale rozhodně tím nejhorším není být přítomna zde mezi vámi a ještě jednou vám chci poděkovat za toto zorganizování. Myslím si, že zodpovědnost je napří, naprosto zásadní a jsem tedy naprosto šťastná, že tu mohu být eh, mezi vámi a již máme ostatně na programu další setkání pro tento rok. A když jsem si vyslechla váš úvod, tak uh, Nevím, zda tedy eh, časově jsme na tom úplně velice dobře. Takže nyní přistoupím hned k úvodu, soustředím se na tři témata, to znamená, jaká je situace v zavádění toho výboru SRB, dále priority, které jsme identifikovali na rok 2016, asi jste již obdrželi nebo měli příležitost si přečíst pracovní program na tento rok. Pokud jste tak neučinili, rozhodně se eh, necítíte nějak špatně za to, já se to pokusím popsat, no a pak jaký je status toho eh, Single Resolution Fund, tedy toho fondu na řešení problému. No a pak následně samozřejmě velice ráda zodpovím i vaše otázky. Takže v první řadě, jaká je situace s výborem SRB. My samozřejmě nyní tedy se zapracováváme Máme 110 statutárních pracovníků, eh, v nich jsou zastoupeny všechny členské státy, pocházejí z nejrůznějších profesních eh, pozadí Myslím si, že to je naprosto výtečné, že jsou tu lidé z finančního odvětví, dále lidi zase z těch vládních eh, oblastí. Prostě je to opravdu taková různorodá zkušenost, kterou máme. Také byly zavedeny ty, ta nezbytná administrativní pravidla a musím říci, že funguje poměrně plyně pro takový začínající podnik, ale samozřejmě ještě je třeba učinit mnohé. V první řadě to bude přestěhovat se do nových budov. Doufáme, že to bude někdy koncem března či začátkem dubna. Co se týče organizace, Eh, již tedy eh, fungujeme v té oblasti řešení problému od konce loňského roku, to znamená, již se věnujeme těmto plánům na řešení problému od loňska a eh, v druhé čtvrtině loňského roku, když nás bylo ještě málo, nějakých 20 lidí, tak jsme již eh, vytvořili čtyři výbory, kde jsou zastoupeny národní eh, orgány pro řešení problémů, dále také ECB a komise. No a odůvodnění práce těchto výborů bylo nejen dát dohromady všechny ty zkušenosti týkající se obsahu, ale také dopracovat se k opravdu kvalitní spolupráci, eh, propojit ty vztahy a vybudovat hlavně důvěru s národními orgány pro řešení problému. Takže společně jsme si vytvořili určité normy, politiky, pokyny, které tedy implementují ten stávající právní rámec. A tyto tvoří součást takzvaného manuálu eh, pro plánování řešení problému a také krizový manuál pro krizový management. No a tyto manuály nám umožní zajistit zejména konzistentnost a také proporční plánování řešení problému a Samozřejmě eh, vždy, když se budeme muset věnovat nějakému problému, v eurozóně i v budoucnu, tak nám budou nápomocny. Také jsme se pokusili zveřejnit takovou stručnou verzi těchto textů, zejména toho manuálu pro mm, plánování řešení sporu, to proběhne někdy e, v tomto roce, zejména aby takové ta, ta širší veřejnost, jako bank, nejen banky, věděli tedy, co dělat, protože Součástí, řekněme, té nervozity na trzích eh, bylo také to, že vlastně jak si trh nechápal, jaké jsou v první, eh, eh, od 1. ledna ta pravidla. Takže prozatím proběhly dva takové bankovní dialogy se zástupci bankovního odvětví, ten první v říjnu, druhý na začátku února a tam jsme se soustředili na ty minimální požadavky pro vlastní zdroje a způsobilé závazky. Myslím si, že to je velice důležité a bankovnictví to zejména hodně zajímá. Co se týče dohody, tady již zaznělo, že jsme tedy podepsali dohodu s Evropským parlamentem a výborem SRB v prosinci. Ta politická dohoda, té jsme dosáhli již dlouho předtím. A také v prosinci jsme podepsali memorandum pochopení mezi Evropskou centrální bankou a výborem SRB týkající se spolupráce a výměny informací. I sdílení informací z ECB to už se objevuje i v nařízení SRM a je to tam popsáno velice eh, kvalitním způsobem. Ale samozřejmě je to výsostně důležité téma a neustále se snažíme být v úzkém kontaktu s ECB a jak si to z té teorie převést do praxe. Ono to není jedno duché, když prostě um, se to týká řádné regulace, tam to úsilí musí vykonat nezbytně obě strany. A co se týče priorit na rok 2016, plenární zasedání SRB schválilo um, pracovní program tohoto výboru, bylo to v listopadu, dobře načasováno a S RB na sebe samotné nahlíží jako na určitou organizaci, která nahlíží směrem vpřed. My se zaměřujeme na plánování řešení problému a to prostřednictvím připravenosti, to znamená, nečekáme, až se tu objeví první klient, který nám zaklepe na dveře, abychom mu připravili pohřeb. My se snažíme posílit finanční stabilitu tím, že odstraňujeme překážky tomu řešení problému, to znamená překážky, které musí řešit banky, anebo také my, a tím mám na mysli regulátoři a příslušné orgány, kteří by na to měli zapracovat. A hlavním takovým cílem na rok 2016, to asi nebude překvapivé, je dosáhnout tedy řádné a plné kapacity pro řešení mm, plánování řešení problémů, mít také ty tzv. rezoluční týmy, kde budeme spolupracovat s národními orgány a také kolegia pro řešení problémů, kde eh, se jaksi budeme zabývat takovým širším zeměpisním uh, rozměrem. Také jsme připravili eh, určité, eh, zaměřili na určité tedy banky a nyní se snažíme, jak si tu mít plány pro řešení problémy pro všechny banky, které spadají pod naše pravomoci Máme tedy ty interní plány pro řešení problému a ta příslušná kolegia, ta budou tedy zaváděna v průběhu roce 2016, protože na těch plánech se musí zhodnout jak ty interní plány, eh, týmy pro řešení problému a také to kolegium, abychom se pohli vpřed. No a čím se budou zabývat? Budou vlastně připravovat ty první plány, budou zvažovat určité eh, zhodnocení schůdnosti, odstraňovat možné eh, zábrany a pak také tam se budou zabývat tou otázkou minimálních požadavků pro způsobilé závazky, tedy ten minimální kapitál, který každé banky musí mít eh, k dispozici. To znamená, tato skupina bude takovým hlavním záměrem, anebo když se podíváme i na další nástroje pro řešení problému, tento nástroj by měl pomoci bance, banku tak nějak za, zajistit. MREL, ten se bude tedy uplatňovat na všechny banky a řádným a mm, proporčním způsobem a pak tam budeme mít ještě takový dodatečný úkol a na tom nyní pracujeme, tedy jak sladit MREL a paní Königová se omlouvá, začínám od začátku. Máme ještě takové něco podobného na mezinárodní úrovni. Um, tedy eh, takovou schopnost eh, absorpce celkové ztráty, takže my se pokusíme, aby MREL a tento TLAC se co nejvíce sladili v tomto rámci a dobrou zprávou je to, že toto bude asi eh, schůdné, tento TLAC to znamená jeho hlavní rysy budou také zapojeny do tohoto našeho MREL. V podstatě se jedná o určité číslo, ehm, na ten požadavek na kapitál. Jedná se o nějakých nejméně než 8 z celkových závazků, nicméně následně bude probíhat hodnocení případ od případu a možná tedy i vyšší hodnoty se budou vyžadovat pro větší banky. Myslím si, že je dobré předpokládat, že pro tyto banky, které spadají pod naše pravomoci, pokud by se dostali tedy do problémů, tak řešením těchto problémů a ne tedy běžné postupy pro řešení případu insolvence by měly být tím správným řešením. Proto tedy doufáme, že tedy um, potenciálně, neříkám, že vždycky určitě budeme používat tento minimální cíl. Na naší webové stránce, kterou mm, jak si poskytujeme i pro bankovnický průmysl jako takový, najdete více informací. Nicméně MREL to není jenom stanovení nějakých kvantitativních cílů, protože řekněme, to by bylo tou jednodušší stránkou věci. My totiž musíme rozhodnout i o té kvalitativní stránce, ehm, to bude rozhodně asi největší výzva, co se týče implementace a bude to vyžadovat taky větší část, aby se tomu banky přizpůsobily. Bude se to týkat hierarchie, a také dalších věcí, ke kterým se ještě dostaneme. Samozřejmě i co se týče řešení jednotlivých případů bank, máme k dispozici nejrůznější nástroje, které tedy mohou být používány v tom řešení problému. Hlavně se pokusíme být maximálně transparentní a nyní bych tedy přestala hovořit o tom plánování řešení problému a teď něco k tomu fondu pro jednotné řešení problému. My vítáme to, že se nám pokusilo učinit eh, nebo že došlo k finanční dohodě o tom veřejném eh, překlenování, to prostřednictvím dohody ECOFINu z 8. prosince. Takže nyní tu máme něco, eh, které tak nějak nám pomůže do té doby, než budeme jaksi plně fungovat. Také byly podepsány úvěrové, byla podepsána první úvěrová smlouva a další budou následovat. A co se týče tohoto fondu, to je eh, velice eh, důležitá věc, zejména v tento důležitý týden. Já nevím, proč eh, to připadlo zrovna na tyto dny, protože eh, tam do něho by se měly dostávat právě příspěvky bank, které byly sezbírány eh, do, v průběhu roku 2015. Mělo by to být do konce tohoto týdne a právě lhu, tou mezní lhutou je tento den. To znamená, od pondělka již budeme vědět, jaká je ta při, přesná částka těch příslušných příspěvků za rok 2015. No a co se týče 2016, to zase bude brzy následovat, to znamená do května oznámíme institucím, jaké příspěvky by měly zaplatit za rok 2016. No a předpokládáme, že budou přesunuty do toho fondu SRF do konce června. To znamená, v tu dobu bychom měli již mít takové, řekněme, dvě vrstvy těch příspěvků uvnitř fondu, no a dále se eh, do něj bude tedy přispívat. Pak eh, tedy eh, další otázka se týká transpozice. Stále ještě některé země k tomuto nepřistoupili, takže prosím, žádám i o vaši spolupráci. Měli bychom být připraveni protože ta příslušná směrnice BRRD je, musí být transponována a je to zásadní. Pak e, ještě bych chtěla říci, že otázka nepředvídatelnosti v Evropě, e, ta by e, měla být jaksi vymícena ve věci bankovního řešení problému, protože si přejeme mít řádné plánování a v případě tedy, eh, že eh, nějaké bance musí být napomoženo, tak bych chtěla říci, že eh, doufám, že tomu přispěje tedy jak to řádné plánování, ale jednak samotné kvalitní fungování té banky, pak tedy i ze strany supervizoru. Doufám, že uvidíme méně takovýchto případů řešení problému, protože doufám, nabídneme více takových možností soukromého řešení nebo jiného druhu řešení. To je takový můj sen, nebo řekněme mé přání k narozeninám, takže nyní jsem ochotna zodpovědět na eh, vaše vaše otázky. Já vám děkuji a nyní a paní Esther de Lange. Já bych eh, chtěla začít eh, blahopřáním eh, k vašim na jménem své skupiny a možná také poděkovat za veškeré přípravné práce, které jste vykonala od začátku roku. Eh, pokud se týče mm, toho MRLu, byste de facto řekla, eh, že to bude klíčová otázka z letošního roku. Mě by zajímalo, kdy vlastně budou eh, tady to posouzení eligibility, liability hotově. To by mě zajímalo, pro které banky. A pak jste hovořila ještě o tom, ještě E, těžším prvku a to jsou ty kvalitativní prvky a to je ta otázka e, jaksi hierarchie, e, což se samozřejmě musí zlepšit, tak abychom měli lepší bail-in a abychom zredukovali právní rizika. Čili možná, kdybyste to mohla Eh, trošku více vysvětlit, eh, možná ne úplně do detailů, ale jak budete postupovat zhruba. A vy jste řekla, že teď máte 130 zaměstnanců, ano? Zajímalo mě, jestli eh, v tomto stavu budete, byste byli schopni zvládnout řešení velké banky, protože to zdaleka není váš plný počet. A pokud se týče Edisu, eh, máte ještě eh, požadavky na další personální vybavení a případně jaký je časový horizont či průběh. Eh, my víme, že ta transpozice Eh, v českých zemích eh, není úplně mm, na čas, ale zajímalo mě, jak eh, to zvládá, jak si myslíte, že byste to zvládla při současném stavu a personálním vybavení. Děkuji. Tak nejdříve k tomu Mrelu. My tam říkáme mechanismy v rámci BRD. To znamená, že budeme mít interní řešení, v případě velkých bank to bude nějaké eh, kolegium pro řešení problému a součástí toho je také MREL. My tedy doufáme, že do konce roku budeme v takové situaci, že do konce roku budou eh, jasně stanoveny cíle MREL pro velké skupiny, eh, které spadají pod nás. A pak eh, budeme stanovovat tedy eh, cíle pro jednotlivé subjekty. Jde nám o to, aby banky měly zhruba představu, kam směřujeme. Já bych neřekla, že těch 8 Procent je minimum pro všechny banky a eh, naopak směrem nahoru, eh, tam to bude záviset na eh, složitosti té banky a také na důvěryhodnosti. Ale pokud se týče časových horizontů, do konce roku bychom měli mít stanoveny cíle MREL pro všechny velké skupiny. A to znamená, že okamžitě budou muset dodržovat ten finální cíl a tím se dostáváme k té kvalitativní otázce. Tady to skutečně eh, může vést eh, k různým cílům, včetně tady eh, bude se debatovat otázka té podřízenosti či hierarchie a je třeba, aby se harmonizovala a zpřehlednila úvěrová hierarchie. Ale eh, pokud nemáme harmonizovaný insolvenční, insolvenční právo, tak to je problém. Jinak eh, já tyto otázky dostávám eh, od žurnalistů a sice vždycky odpovídám ano, samozřejmě, jestliže nastane problém k řešení, tak samozřejmě už teď se tím budeme zabývat, nicméně doufáme, že to nenastane brzy. Nicméně, netýká se to pouze nás, je to záležitost také pro národní orgány a e, my e, samozřejmě budeme vždycky ustavovat e, týmy. No, tady samozřejmě, kdybychom měli plné personální vybavení, bylo to jednodušší. Pokud se týče Edisu, tak samozřejmě, i když to bude pouze první stadium, toho zajišťovacího mechanismu, tak eh, eh, ano, my potřebujeme nejdříve mít jasnější představu o tom, jak to bude vypadat a od toho se potom bude odvozovat eh, požadavek na personální vybavení a další výpočty. Pokud se týče časových horizontů, podle mě je nejdůležitější to, aby se především ve všech členských zemích transponovala směrnice a aby začaly fungovat systémy na národní úrovni. No a potom vlastně ten evropský systém, čili třetí pilíř, je e, příštím krokem. E, paní Ferreira? E, děkuji, že jste mezi nás zavítala a přeji vám všechno nejlepší k narození nám a blahopřeji k tomu, co jste zatím dosáhla. Moje otázka souvisí se zkušeností, které se už objevují při implementaci některých prvků nové architektury. Pokud bychom se eh, zaměří na celou tu strukturu, tak to vlastně vytvořím, vytváříme bankovní unii, jakmile ji budeme mít, bude to fungovat, ale eh, je třeba, aby ten, to přechodné období bylo zvládnuto dobře, jinak by to mohlo vést ke katastrofě. Samozřejmě, eh, ano, eh, je správné, že říkáte, že se chcete řešení těch bank vyhnout, že spíše jim předcházet ale otázka je taková, že sice pokud bude směrnice implementována, bude to mít určité systémové dopady na ty nejkřehčí země v Evropě, zejména na balé banky. E, mě by zajímalo, jak tedy vnímáte tu implementaci BRD a jaký je vztah mezi pln, plnou implementací této směrnice a na druhé straně nedostatek stabilizačních eh, prvků, eh, protože eh, my jsme chtěli mít úvěrové linky od členských zemí, to se ovšem nestalo. Na druhé straně tady máme EDIS, respektive budeme mít, tak to teprve uvidíme, jak to bude fungovat. Ale ten systém řešení de facto bude rozhodovat a de facto náklady ponesou národní, eh, národní eh, státy, národní orgány zatím tedy. Eh, no. Čili mm, v tom přechodné období, čili to je takové zvláštní, mě by zajímalo, co k tomu můžete říci. tématu. Já se pokusím odpovědět. BRD k prvnímu lednu platí. Máme tady zejména, pokud se týče úvěrové hierarchie a transparentnosti, eh, problémy máme různé insolveční právo v jednotlivých zemích a eh, čili tady svývá hodně práce. Svět prostě není dokonalý. Na druhé straně ovšem je důležité, aby trh pochopil, že ten eh, bail-in, nebo eh, můžeme říct to sdílení zátěže, že toto je třeba brát vážně a také aplikovat. A do jisté míry se to týká něčeho, co řekl pan předseda. Eh, nejde jenom o to, aby se tím zabývaly dozorové orgány a orgány pro řešení problému, ale je to také pro hráče nebo pro eh, regulátory trhu. Čili tam je třeba rozhodnout, kdo má zacházet s jakým instrumentem, čili toto je třeba stanovit. Samozřejmě, jakmile se ponoříme do toho institucionálního rámce, tak teď je třeba a abychom měli v přechodném období ty úvěrové linky od jednotlivých členských zemí, ale to neznamená, ale to, to neznamená, že to všechno zaplatí daňový poplatník. On to bude pouze předfinancovávat a e, poté se to uhradí e, z poplatku či z poplatnění či zdanění toho e, finančního systému. No, my jsme eh, se trošku ozvali, poněvadž eh, mi se nám zdá to vyčkávání příliš dlouhé, ale zdá se, že nebudeme muset zajistit to, aby eh, všichni chápali ten systém a přizpůsobili se tomu. K tomu patří také to, že pokud žádáme určitou kapitálovou strukturu, nemůžeme očekávat, že to banka zvládne přes noc. To znamená, že musíme ponechat určitou, určitý čas pro ty banky, aby na tom začaly dělat, ale aby začaly dělat správným směrem. Děkuji. Jen velice stručně dotkla jste se správné věci, je, problém je v tom, že to, co se stalo, pořád ještě platí, existuje tam určitý nesoulad eh, a je těžké změnit to, co se už v minulosti jednou stalo. Proto eh, to je argument eh, ve prospěch tedy toho přechodného období tedy té záležitosti. Nyní má slovo Kate Swinburne. Děkuji a přeji vám všechno nejlepší. Děkuji, že jste se dostavila a e, taky vám chci poblahopřát tomu, jak daleko jste se dostali. Je těžké vytvářet věci úplně na zelené louce od začátku a vám se daří e, dobře, ale e, pokud jde o jednotnou radu pro řešení problémů SRB a vaše role v čele skupiny pro řešení Eh, problému bank, kdy se zabýváte také propojeností některých otázek. Zajímalo by mě, jak se díváte na skutečnost, že většina těchto členů je také eh, členy jiných bankovních institucí, jako například CCP, čili jestli můžete nám dát nějakou aktualizaci vzhledem k tomu, že komise spozdila svoji práci na těch eh, CCP, tak by bylo zajímavé slyšet o tom vzá, té vzájemné vazbě, eh, co vlastně děláte a v jakém časovém horizontu. Děkuji za otázku. A SRB pracuje s dalšími mezinárodními orgány v Evropě i mimo Evropu, protože většina těch největších eh, bank funguje nejenom v rámci eh, eurozóny, ale i dále. Takže myslím, že máme dobrý vztah eh, s dalšími orgány pro řešení situací bank i mimo eurozónu. Práce FSB myslím, že probíhá paralelně s tím, co děláme my. A e, práce skupiny se týká, naší skupiny se týká implementace myšlenek, které jsou v těch hlavních zásadách, um, to znamená absorpční uh, kapacita ztrát, jak um, skutečně implementovat bail jak řešit přitom přeshraniční otázky. A nedávno jsme začali eh, i naši práci na eh, CCP, protože stejně eh, jako to řešila i komise, tak CCPs neboli Central Counterparties jsou důležité ehm, a ehm, obchody na těchto platformách začínají být ještě více důležité. Takže je to legitimní, bylo správné na, do této eh, platformy odvětví zařadit, eh, protože je jasné, že ty největší hráči, ty největší banky jsou clearingovými členy CCP. To znamená, pokud se jedna z těch velkých dostane do problému, dostanou se do problému i CCP a tím pádem i eh, další banky v dalším kroku. Neříkám, že by to zatím bylo nějak extrémně znepokojivé, protože ten systém je stabilní ale samozřejmě člověk eh, je důležité vědět, co se má dělat, pokud se něco nepovede. Já se na to dívám tak, eh, vzhledem k tomu, že komise je součástí té pracovní skupiny, že je důležité, abychom věděli, jakým směrem jde mezinárodní práce, aby eh, se to dalo tedy harmonizovat s tou evropskou, ale na to bychom se museli samozřejmě brát, septat i komise. A e, samozřejmě ze strany SRB máme velký zájem, protože jsou to e, jsou tam i naši e, členové, clearingoví členové, čili musíme zohlednit, jestli je tam nějaký, nějaké riziko z hlediska tedy toho vyřešení problému. Takže Ramon Tramosa. Dobré ráno. Vítejte na našem slyšení jenom dvě stručné otázky. První. Některé státy zatím neimplementovaly nebo netransponovaly BRRD um, ehm, směrnici o um, řízení rámce ozdravení, restrukturalizaci. A dále, jak chce SRB zajistit, aby všechny národní orgány uh, uplatňovaly ten um, rezoluční mechanismus se stejnými standardy. Já jsem nebyla připravena, že po mně budete chtít, abych tady ukazovala prstem. Uh, Myslím, že jsou to čtyři státy zatím na mém seznamu, které zatím úplně netransponovaly BRRD. Já vám tento seznam předám um, po zasedání. Druhá otázka. Aby existovala přiměřenost a zároveň i ucelenost, konzistentnost, právě proto máme ty fungující výbory, národní orgány a my, Snažíme se vytvářet ty standardy společně ruku v ruce. A naše příručka pro řešení těch rezolucí tak bude pro národní orgány, malé instituce a my je samozřejmě budeme používat pro ty větší, budeme a můžeme mít monitorovací roli, ale je důležité, aby existovala skutečná konzistence. Občas samozřejmě se Eh, objevují rozmanité případy, ale to je součástí toho systému. Doufám, že jsem tím odpověděla na váš dotaz. No, no. Pan Viagas? Bom dia, vou falar em português. Dobrý den, já budu mluvit portugalsky. Eh, chtěl jsem to hovořit o dvou otázkách. Ta první je taková obecnější a týká se supervize. My jsme v Portugalsku měli dva takové příkladové um, případy. První byl tedy ten banka BES, kde byla provedena tzv. asset quality review mezi listopadem 2013 a říjnem 2014, ale zřejmě se tedy nic nenašlo a v srpnu 2014 banka zkrachovala. A v nedávné době banka Banif v září, to znamená několik málo dní před kolem psem, banka představovala rácia, která byla jaksi mírně nad to, co se vyžadovalo. To znamená, první moje otázka na úrovni supervize, co se tedy změnilo proto, abychom mohli říci našim občanům, že opravdu finanční systém eh, kontroluje banky. A druhá otázka se týká řešení problému. Ta banka Banif byla podrobena právě plánu eh, na řešení problému. To znamená, že ty ztráty eh, byly neseny akcionáři 68%, nicméně stát to znamená, ten fond eh, pro řešení problému ještě neměl zdroje, takže tam byla taková státní půjčka. Nicméně bylo to více než 2 miliardy eur a to představuje 17,6 aktiv, to znamená mnohem víc než těch 5 což je to minimum, Eh, co může aplikovat ten fond pro řešení problémů. Zdá se nám tedy, že tento fond je jasně nedostačující. My chápeme, že je tu určitý limit, aby se vyhlo jaksi té eh, morální pohromě, ale co tedy eh, tento mechanismus může být opravdu důvěryhodný i v očích našich občanů? Let me first of all... Dovolte mi v první řadě říci, že otázka k dohledu, kterou kladete. A jestli byly věci detekovány včas nebo ne, no to byste se měl zeptat eh, eh, Daniela Louis z dozorčího mechanismu, když se týká větších bank, anebo národních orgánů. Já nechci zaujímat postoj přesně k tomu, co se kde stalo a jak. Pokud jde o otázku eh, k Eh, toho, k tomu k Banifu, k tomu, k tomu vyřešení těch problémů, tak této banky, tak myslím, že tam byly restrukturalizační opatření, která platila už eh, delší dobu a roz, to, to prosincové rozhodnutí bylo eh, přijato portugalským rezolučním orgánem. My jsme nezodpovídali za to, co se dělo. Oni transponovali tedy ty aktiva do Santanderu, Tota a myslím, že žádný vkladatel při té transakci nepřišel o své prostředky. Jestli by to podle dnešních pravidel splňovalo podmínky BRD, to je otázka. Ale bylo to každopádně něco, co dělali portugalské orgány. A pokud se ptáte, jestli takováto dohoda už tak sama o sobě je dosti nákladná. To se dá, dá říct i o jí předchozích transakcích. Tak jak to je s rozsahem eh, tohoto SRF, eh, toho fondu? Ale tam eh, vám uniká, že když to monitorujete a náležitým způsobem um, kladete důraz na to, aby byly eh, plněny eh, minimální eh, požadavky, tak bychom měli být schopni, měli bychom být v pozici přijmout kroky směrem k vyřešení problému, když je to potřeba, nebo vůči dozorcům v případě, že hrozí riziko selhání. A to včas. A tím ten fond vlastně preventivně chránit. Ale když se podíváte na BRD, e BERRD, tak eh, první eh, otázka, kterou je nutno si klást, když se banka dostane do nějakého problému, je, existuje nějaké soukromé řešení, privátní řešení? Pokud ne, teprve pokud ne, tak pak logickým dalším řešením je insolvenční řízení. Teprve, když eh, banka, jak si splní ten test veřejného zájmu, jak tomu říkáme, tak pak přichází v úvahu uplatnění eh, řešení eh, v tom smyslu rezolučního mechanismu. Ne všechny problémy bank se eh, dostanou a spadají pod ten rezoluční fond. Sven Gigold. Také srdečně blahopřeji k narozeninám i také k plné funkčnosti vašeho úřadu. Eh, já teď přepnu do angličtiny. Já mám v zásadě tři dotazy. Eh, první. Právní základ SRM předpokládá jednotného mechanismu, předpokládá eh, snížení komplexnosti finančních institucí a odkazuje také na zjednodušení struktury zejména větších finančních institucí a to eh, v zájmu eh, řešení, v zájmu řeši, jejich řešitelnosti těch problémů. V roce 2016 zjednodušení a omezení eh, komplexnosti už z, z toho textu mizí. Hodně se hovoří o té takzvané resolvability, čili řešitelnosti, to je ten klíčový úkol. Ale přijali jste také, jaká opatření jste přijali ke snížení komplexnosti a zjednodušení struktur velkých bank, vzhledem k tomu, že mnoho um, tržních e, účastníků pochybuje o tom, zda kdyby se musela řešit nějaká opravdu velká banka, jestli bychom byli schopni to skutečně udělat. Za druhé, můžete písemně a podrobně nás informovat o právních omezeních um, řešení nebo omezení e, řešitelnosti podle národního nebo evropského práva, čili se chci zeptat, jestli jste narazili na nějaké právní limity, které poté e, působí problémy vaší instituci a vašemu tak významnému mandátu. Za další chci se zeptat, zda ten díl o fondu SRF je e, ve souladu s právním základem pro SRF a nebo jestli v tomto eh, ohledu eh, dochází vlastně k určité nefunkčnosti rady nebo eh, tedy určitého počtu těch účastníků. Hmm, to je tedy dlouhý seznam otázek. Samozřejmě můžete odpovědět písemně, jestli je to na vás moc. Dovolte mi odpovědět na tu první otázku já bych musela eh, si prověřit, proč jsme nepoužili toto znění eh, omezení komplexnosti a zjednodušení, protože to je opravdu eh, esenciální věc pro nás. Řešíme, takže pokud jde o to, jestli jsou nějaké kritické funkce izolované v takové podobě, aby mohly přežít, to je součástí té práce, která probíhá nyní v, rám, v rámci těch um, IRT a v rámci eh, těch eh, rezolučních kolegií a podobně jako u kapitálové struktury to bude trvat eh, určitou dobu. Já jsem mírně optimistická v, ohledně toho, že banky již toto poselství jak si přijali a pochopili, ale restrukturalizace trvá nějakou dobu, takže to neznamená, že se to neřeší individuálně tedy. A to tež eh, platí i pro IT systémy, je, kde je důležité, z kterých je důležité vy, vy, mít možnost tedy získávat nějaké informace. Pokud jde o ty tak, takzvaná právní omezení, na které se ptáte, tak my se snažíme je identifikovat, aby, protože to je součástí eh, naší práce, zejména eh, ve vztahu k eh, zákonům o eh, insolvenci jednotlivých zemí. V případě třeba Bailinu asi bych přeháněla, kdybych vám mohla eh, z paměti dát seznam, ale je to pokračující průběžná práce. Myslím, že této práce ještě hodně zbývá udělat. Další takové narozeninové přání harmonizace insolvenčního práva to asi není to snad nejsnadněji dostupné ovoce, tak říkajíc, ale um, řešit prostě hierarchii věřitelů, neschop, to, to by šlo, to by bylo možné. Můžete prosím o těchto právních překážkách mi dát zprávu písemně? Ano, pokud nám na to dáte chvíle času. Mohu se, já se zamyslím na nějakým realistickým časovým Eh, scénářem nebyl by problém eh, vám k tomu dát zprávu. Leda, že by mi právní eh, tým řekl, že tu slibuji něco, co nemám slibovat, ale není to tak. Takže pokud jde o SRF, ehm, tak tam od samého začátku jsme vedli dvě diskuze. První se týkala překlenovacího financování a úvěrových liní a další se týkala té jak si jaksi takzvané konečné záruky, ultimate backstop. Um, tam e, zatím e, samozřejmě je to více těch kreditních úvěrových linií, což je horší řešení, než kdyby byla jedna velká, ale e, to si musíme mezi sebou probrat členské státy, implementujeme to a již nyní začínáme podepisovat Tyto dohody, které se všechny eh, ří, řídí v podstatě eh, stejnými eh, pravidly. Děkuji. Děkuji vám. Marko Zany, prosím. Děkuji. Já se pokusím se soustředit na tři témata. Ta první otázka se týká toho Eh, rozpočtu předpokládaného na eh, konzultační služby období 2016 až 2020. Máte tu nějaký předpoklad na 40 milionů eur vzhledem k těm cenám, jaké bývají u konzultací v případě řešení problému, tam jsou to někdy i milionové položky, takže počítáte na tom období 2016 až 2020, že budete mít nějakých 8 či 10 eh, případů. Samozřejmě musíme počítat s určitou flexibilitou. I tento rozpočet by měl být flexibilní. Takže eh, také bych chtěl vědět, eh, na čem jste zakládali tyto vaše odhady a zda jste to považovali za dostačující částku pro to nadcházející období. Druhá otázka. Ty to plánování řešení problému, už jste se asi nad tím zamýšleli a zaznělo tu, že v roce 2016 budete připravovat plány pro všechny banky, které jsou eh, ve vaší kompetenci abyste byli tedy připraveni působit eh, a nějak postupovat již s nějakými 40 plány. Takže bych chtěl vědět, na základě jakých postupů či kritérií jste eh, to připravovali na tento rok 2016. A poslední otázka, ta včerejší dohody, eh, ta Bad Bank z Itálie, já bych chtěl vědět, eh, co si myslíte o té dohodě. Zda jde proti těm stanoveným principům eh, z Berlínu a směrnice BRRD. Já rozhodně nechci obhajovat Berlín, ale myslím si, že je tu určité zmatení mezi tím směřováním, eh, kudy hodlá kráčet Unie. Takže bych chtěl vědět, jak je váš názor na tuto dohodu. Já se pokusím zodpovědět na tyto vaše otázky. Já se nebudu vyjadřovat k tomu, zda každý ten případ rezoluce bude stát, řekněme, 4 nebo 5 miliard. My jsme prostě museli eh, předložit v těch našich dokumentech nějaké číslo. A já jsem se smála, když FT vlastně eh, tady předkládal určitou dohodu, e, určitou částku, ale to rozhodně není o tom, že očekáváme tolik případů řešení problémů. My se snažíme být realisté a říkáme si, stanovíme taková čísla a pokud doufejme to neutratíme, tak budu velice šťastná, ale pokud z jakéhokoliv důvodu tato rozpočtová částka bude zapotřebí pro velké případy, tak prostě tu budeme muset mít i zase nové odhady pro ty nové aktuální případy, takže bych tady z toho nechtěla vyvozovat žádné jiné závěry. Pak to plánování řešení problému. Ano, my už jsme začali s těmi eh, přechodnými plány a nyní tedy je eh, tak nějak rozvíjíme a převádíme do těch plnohodnotných. My jsme začali jasně s těmi globálně eh, systémovými důležitými bankami. To ano, ale snažíme se také být realisté a Říkáme si, snažme se pokryt všechny země, protože pokud nebudeme mít plány pro řešení pro banku, která to eventuálně může pokračovat, tak řekněme, eh, mějme tedy ale plány pro nějakou podobnou banku. To není o tom, že bychom dávali přednost těm nejnaléhavějším případům, spíše abychom tu jako prioritu měli dobré pokrytí té bankovní unie. Takže to je vše k tomuto. No a ještě k eh, té věci videu na 2016. No a k té včerejší dohodě, nebo eh, noci předevčírem, tedy Itálie a DJ Competition, to byla tedy dohoda, která představovala i státní pomoc. Bylo to řešení tržního druhu. Nevidím tu žádné vněšování mezi tím, co bychom mohli označit tady jako bail-in. Samozřejmě, když se díváme na ty plány na řešení problému, na situaci bank, tak se zaměřujeme také na záležitosti jako kdy říkáme, jaká je kvalita té finanční rozvahy té banky, jaké jsou z toho plynou kvality té banky, ale určitě tady není nějaké vněšování mezi eh, tím, co je stanoveno v BRRD a, a případy sanace. Děkuji, já to také chápu. A také z mé strany já vám přeji vše nejlepší k narozeninám. Já nevím, jestli jste už tady zaspívali tu narozeninovou písničku. A nyní za ENF pan Velo. We have a uh, EPP group. Uh, a, takže nyní za EPP pan Kirsas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρόνια πολλά στην κυρία Κέννη και από μένα. Děkuji. A také já vám přeji vše nejlepší k narozeninám, paní Kenningová. A mám otázku, která se týká situace v Řecku, tady v mé zemi, a situace na Kypru. U nás nás všichni ujišťují, že bankovnictví je stabilní, že banky byly příslušně rekapitalizovány, nicméně na druhou stranu je tu vysoké procento těch eh, nevýkonných eh, půjček. Například v Řecku eh, za rok 2015 narostly z 35% na 50%. To znamená, tento druh půjček již představuje polovinu všech úvěrů. Samozřejmě, dobře říkáte, že nečekáte, až se objeví první zákazník a chcete převzít iniciativy co se týče tedy možnosti vylepšit ten systém, abyste v konečném důsledku nemuseli být v podstatě zapotřebí. Takže které z těchto iniciativ budete muset podniknout podle vašeho názoru? A e, zřejmě spíše v Řecku, možná ne, e, na Kypru to nebude zapotřebí, abyste prostě na Kypru a e, nebo v Řecku nemuseli vůbec intervenovat. V první řadě tedy to téma, které zmiňujete, ty neefektivní úvěry nebo ne, nesplácené úvěry, to je otázka týkající se supervizora. To znamená kontrolní orgán, buď tedy ten řecký nebo ten kyperský u těch menších bank, anebo ECB se na to musí zaměřit. My jsme v úzkém kontaktu s e, kolegy v obou zemích a abychom mohli eh, říci tedy, jaký by měl být ten rezoluční plán pro každou banku. A chtěla bych říci, že jsem opravdu byla překvapena nad tím, že eh, tento orgán na řešení problémů v Řecku byl opravdu velice zahrnut prací v loňském roce, když prováděl ty přípravné práce, ale e, nyní tedy tyto záležitosti se týkají spíše tedy supervizora toho kontrolního orgánu. Myslím, že k tomu nemám co dodat. If you, if you have a question. Máte ještě nějakou dodatečnou otázku? Um, δηλαδή, to, co bych ήθελα να πω εγώ είναι... Já jsem se chtěl tedy zeptat na následující. Měla by dojít k změně pravidel nebo nějaké, nějaká jiná pravidla na prodej těchto nesplácených úvěrů? protože si myslím, že to jaksi spadá do vašich kompetencí a zda tedy jdete tímto směrem Zda to budou prostě nová pravidla pro prodej těchto nesplácených úvěrů, aby se situace bankám usnadnila, protože v Řecku a i na Kypru je to e, opravdu i velké sociální téma nyní. Alespoň z toho, co já vím, to nejsou žádná nová pravidla o tom, jak usnadnit jejich prodej když eh, se podíváme na to, jak to vypadalo i v Itálii, tak si myslím, to bylo eh, jaksi řešení ovlivněné tržními pravidly, co se týče prodeje tohoto portfolia, ale SRB o tom to nemá rozhodovat. My spíše provádíme monitoring a máme zajistit to, že pokud se něco děje špatně, tak se to má řešit dostatečně včas, aby se to prostě ještě více neprodražilo. Ale co se týče tedy tohoto problému, tak to si myslím, že to je opravdu řešení, nebo to připadá z um, dohledu, dohledovému orgánu. Elize, ano, já tu musím zastupovat kolegu, který se sem nemohl dostavit. Takže položím ještě jednoho, jednu otázku. A vrátím se k tomu globálnímu přístupu, protože mne to opravdu znepokojuje. Prozatím tedy máte, řekněme, omezenou, omezený rozsah práce je rozsáhlá, ale stále ještě vymezená, protože se teprve připravujete na budoucnost. Takže to, co probíhá nyní, ovlivní vaši schopnost provádět to, co máte dělat. A z tohoto důvodu eh, ten dojem, který nabýváme, že je to takový rozsáhlý pojem toho, že tedy ta konvergence těch kritérií na evropské úrovni, co se týče tedy dohledu a toho řešení, bylo tak nějak nalomeno tím, že v praxi tu jsou národní orgány, které činí ta velká rozhodnutí, um, co se týče prostě toho předvídání a um, uplatňování BRRD, no a způsobuje to právě to, že lidé si koupili finanční produkty i za jiných režimů, nevěděli, že tam může dojít k bailinu, to znamená, celý ten systém je tak nějak kontaminován tím konceptem bankovní unie. No a na vrcholku toho všeho je ta třešinka, to znamená ty potíže s úvěrovými um, linkami a podobně. Takže si myslím, že by bylo užitečné, pokud byste mohli začít pracovat s SSM ještě více, než děláte a stanovovat i ty, ta kritéria pro státní pomoc a zapojit do toho i orgány pro konkurenceschopnost, aby to byl takový divergující přístup, aby to všechno bylo v souladu, co se týče načasování, kritérií a samotného řešení problému, aby to jaksi nevytvářelo dodatečné problémy, protože to mi opravdu leží na srdci. Ona to není taková konkrétní otázka, spíš takové upozornění. Ano, i když to není eh, konkrétní otázka, tak souhlasím s tím, že je to zásadní téma pro dnešek. My jsme za posledních, zejména kvartál roku 2015 zaznamenali, že ty případy řešení problému se od sebe odlišovaly, protože to byly odlišné verze těch eh, právních systémů, ale také si myslím, že bychom to mohli vidět pozitivně a říci, že prostě členské státy si to eh, vyřešili, protože věděli, že to bude harmonizovaný konvergující systém od prvního eh, ledna, tedy jeden orgán, což je tedy ten náš SRB a také SSM, který to bude ošetřovat a zdá se mi, eh, že nikdo si na to tak nějak nestěžoval. Myslím, že můžu souhlasit s vámi s tím, co je tedy zásadní, že pracujeme společně s ECB, s SSM a máme také dobré vztahy i s komisí. A nyní tedy eh, je třeba ujasnit, aby trh a lidé objasnil, eh, pochopili, že jsou to nová pravidla a že jsme se zásadně tedy přesunuli Eh, v té virové hierarchii, aby se vědělo, do jakých nástrojů lidé investovali. Není to jenom na nás. Já to spíš beru jako takovou určitou žádost, aby se trh snažil pochopit ten nový systém. Vy samozřejmě zmiňujete ještě i ten třetí pilíř, to jsou ty eh, režimy na eh, ochranu eh, záruky vkladu, ale samozřejmě trh opravdu musí pochopit, že třeba, aby to bylo transparentní, ale k tomu budeme potřebovat i dostatečný čas. Prosím. To be more specific and thank you. Eh, konkrétně eh, děkuji a myslím, že jste pochopila moji otázku, ale možná řekla, možná byste mohli vyzvat banky v křehkých členských zemích, aby si navýšili kapitál a na druhé straně eh, vlastně pomáháte, poněvadž se začíná eh, fungovat bail-in. Eh, zvýšení kapitálu to je něco, co vypadá bezpečně, ale zároveň třeba může nastat situace, kdy nebudete mít ve fondu peníze a teď budete muset potřebovat peníze daňových poplatníků, čímž vás mm, tedy e, vám padne e, rating od ratingových agentur a mm, z toho vyplývají velká rizika, zejména rizika z toho, že zde nejsou, není vhodná časová posloupnost e, jednotlivých kroků. Čili mm, to může najít skutečně, nastat skutečně systémová krize. Ano, máte pravdu když to vše dáte dohromady, můžete se dostat do bludného kruhu. My si to všichni uvědomujeme a odpověď, jak to chápu já, je být uvážlivý, s uvážlivostí konat jednotlivé kroky a e, máte v podstatě dvě možnosti, buď tedy Eh, navýšíte fondy, navýšíte tady to, anebo eh, si snížíte celkový objem bilance. Eh, takže ono ne, ne, neexistuje univerzální hm, návod na úspěch. A že my možná začínáme pozdě, ale je třeba, abychom se do toho pustili, pač už může být jenom později a později. Ano, děkuji. Eh, náš další eh, řečník, eh, panova, paní pánova, která měla, která měla narozeniny předevčírem. Takže já přeji paní König k narozeninám a já jsem ráda, že jste tady dnes s námi a chtěla bych vám poblahopřát za vynikající dosud odvednou přípravnou práci. E, váš výbor pro řešení e, problému má velmi ambiciozní program v příštích měsících a e, samozřejmě očekáváme No, eh, velmi těsnou spolupráci eh, se všemi zainteresovanými. Moje první otázka. Eh, k vašim prvním prioritám patří definice financování ve vztahu k DSRF a mě by tedy zajímalo, tedy budete mít určitou investiční strategii, jestli byste ji mohla trošku rozvést, jak budou definovány příspěvky, Říkal jste, že také vaše národní eh, protějšky již převádějí své příspěvky, ale jak to vypadá kvantitativně a jaké jsou časové horizonty. Někteří také tvrdí, že evropský mechanismus stability by byl tím nejvhodnějším a nejlogičtějším krokem, respektive východiskem, pro vytvoření jakési společné pojistky. A souhlasíte s tím? A dále, jak byste odpověděla na námitku, že použití ESM by mohlo být problematický pro eh, země neplatící eurem, které se ovšem do mechanismu zapojí. A ještě poslední otázka. Eh, co byste řekla na eh, členské země, které volají pro omezení eh, rizik eh, v rámci sdílených rizik. A dále, eh, jaká budou eventuální opatření na snížení těchto rizik v roce 2016. Ano, to je celá řada otázek. Především tedy ale dodatečně všechno nejlepší vám. Já bych začala od konce. A pokud dovolíte, já bych to možná dala panu Lotyněmu, poněvadž fond to je jeho doména. Redukce rizika nepřekvapivě je samozřejmě hlavním zájmem eh, eh, všech tedy eh, úřadů pro dohled a řešení problému. A to je eh, téma, na kterém je třeba pracovat. Tady se hovoříme o eh, různých možnostmi, eh, které můžeme použít také třeba tady hrají roli daně a různost daní, pak tady máme další také eh, otázku a to je expozice eh, vůči státním půjčkám v privátních bilancích a tak dále. Taky ta subordinace eh, jsou části, které se podaří dosáhnout rychle a jiné, které budou trvat déle. A to jsou všechno otázky, které se týkají fondu, takže já předám slovo panu kolegovi. Ano, eh, fondu se týkalo několik otázek. To je za prvé ty transfery. Jak již bylo řečeno, ty transfery eh, probíhají, jsou to příspěvky do BRD, tedy podle dle BRD do eh, fondu pro řešení problému za rok 2015, čili to je otázka možná dalších dvou dnů ještě. Další věc je sběr dat pro eh, stanovení příspěvků na 2016, které se budou vybírat v létě. My vlastně v těch příštích dvou, tří dnech očekáváme data eh, od téměř 4 tisíc bankovních a úvěrových institucí. To bude obrovský, obrovská datová sada od téměř 4000 institucí a zpracovat to nebude jednoduché. Nicméně máme delegovaný akt pro jasný, tedy jasně stanovující výpočet. Týká se to bilance minus eh, pokrytých depozit. A pak je tam eh, určitá, určitý koeficient 0,5 eh, 8 až 1,5, kterým se toto bude přenásobovat. Co se týče investiční strategie, očekáváme schválení delegovaného aktu k investicím, tedy jeho vstup v platnost, což eh, by mělo nastat eh, v příštích týdnech či měsících. Také eh, Eh, bude naše eh, plenární zasedání, které bude rozhodovat o investiční strategii. Máme zatím prozatímní eh, investiční strategii, která je velice prozíravá a velmi pružná. Tak a pokud se týče té pojistky ESM, no, mm, je, je to vlastně taková pojistka eh, v podobě úvěrové linky. Eh, my se domníváme, že čím silnější bude, tím eh, lépe do budoucnosti. A pokud tedy členské země se vydají tímto směrem, tak to budeme jedině vítat. Děkuji paní Beres za SAD. Děkuji vám, pane předsedo. Ehm, já mám, mám na vás dvě otázky. V odpovědi panu Gigoldovi jste um, odkázala tedy um, ke kompetenci Daniel Louis. Myslím si, že um, když tedy teď zakládáte vaši instituci, tak tržní aktéři se snaží přizpůsobovat se nové legislativě. A já se domnívám, že podmínky pro spolupráci mezi vaší institucí, vaší organizací a SSM byly tedy jasnými eh, podmínkami toho systému, takže můžete nám říci něco o té pozitivní dynamice, která existuje mezi těmito institucemi. Další otázka se týká tedy záležitosti backstopu. Vy nemáte prvotní zodpovědnost, pokud jde o definování toho perimetru, toho backstopu, ale absence tohoto backstopu jaksi oslabuje celkově ten systém, jak jsme si ho přáli eh, mít. Máte za to, že ta stávající dynamika je dostačující tomu, aby v nepříliš dlouhém horizontu bylo možno zajistit konsolidaci tohoto backstopu? Nebo se domníváte, že to bude fungovat jako jakýsi trade-off mezi EDIS a existencí tedy eh, toho backstopu? A vnímáte i určité riziko, že nakonec vytvoříme backstop, protože jsme se nedohodli na Edisu. Což bych si nepřála samozřejmě. Já bych začala eh, tedy od konce. Mm, ten backstop, ta pojistka je určitě zásadní, protože ten fond je Eh, poslední možnosti záchrany. Já tedy doufám, že eh, na tu pojistku nebudeme muset nikdy eh, sáhnout, ale je třeba, abychom měli konstrukce této pojistky. Vychází tedy toho, kdo ji navrhl. My tady nejsme právě ti eh, praví, kteří by se k tomu měli vyjadřovat. To je třeba, aby se členské země dohodly. Také nevidím to tak, že bychom tady měli jakýsi obchod mezi Edisem a eh, fondem, jednotným fondem pro řešení problému. Eh, jasně, jasné je, že hovoříme o penězích, které je třeba aby vznikly v systému v bankách. Je zde určitá vazba mezi třemi pilíři Evropské, tedy bankovní unie a možná, že je lépe se tady zeptat fondu. Já věřím a doufám, že ta bankovní unie nakonec bude velmi silná s dobře fungujícím dozorem a mechanismem eh, garance vkladů. Eh, spolupráce mezi ECB a námi, s SSM a s námi, omlouvám se, je eh, spolupráce na nejvyšší úrovni a na té operační úrovni tam nejsou spory. Samozřejmě těžší je aby to řádně fungovalo. Vycházíme z toho, že existuje určitá obecná dohoda v tom smyslu, že veškerá data by měl principiálně sbírat SSM, kde se stejně scházejí eh, data od eh, dohledu. A mm, my eh, se k tomu můžeme trošku připojit jenže eh, to také bude trvat. A ono, eh, ten zběr data, jejich přenos eh, zatím naráží na určité technické problémy, čili my se v principu zhodujeme, ale teď jde o tu praktickou realizaci, tak aby, abychom v podstatě měli na stisknutí tlačítka k dispozici data, která potřebujeme. A nyní paní Delange za EPP. Tak já myslím, že my jsme mnozí četli článek, eh, článek v eh, americkém tisku, kde tedy bylo eh, řečeno, že bankovní unie prochází prvním testem a to je Itálie. No, mě by zajímalo, eh, tady máme ty eh, zvláštní nástroje a mě by zajímalo, jak je chceme tedy používat. A samozřejmě vy jste také řekla, že kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Ano. A vy jste ještě řekla, my nečekáváme, až situace nastanou. My chceme eh, mít určitý předstih před nimi. Čili eh, v této souvislosti eh, myslíte si, že potřebujete více kompetencí nebo více nástroje nebo nástroje typu včasné intervence? Jak jsem řekla, ta struktura SPV, eh, která byla dohodná mezi Ita- dohodnutá mezi Itálií a DG.com, to je, řekněme, soukromé řešení, to se nás netýká. My Eh, v každém případě eh, chceme být v lepší situaci a eh, ta spouště toho, zda banka kolabuje nebo ne, ta je v rukou ECB, ale my máme taky tuto spoušť. To možná ta otázka té italské dohody zcela na to neodpovídá, ale eh, každopádně eh, v podstatě se mohu vrátit k, té, k tomu výroku, že Evropa je komplexní a složitá. Každopádně Itálie to není náš šálek kávy, byl to prostě, byla to soukromá dohoda. A teď je třeba, abychom si v praxi ověřili, Eh, kolik bank může jít stejnou cestou. A druhá část, to jsem bohužel teď zapomněla, nebo já jsem si eh, zapisovala Gorbačov výrok. Ano, tak to šlo, zda, šlo o to, zda eh, do budoucnosti budete potřebovat více pravomocí nebo instrumentů v oblasti toho včasného fungování tak já jsem už řekla, že MREL, to znamená stanovení eh, těch požadavků, eh, to je eh, nástroj nezbytný, který má zajistit dostatek kapitálu v bankách. Jestli tedy bychom potřebovali něco navíc na synchronizaci s dohodovými orgány a podobně, tak ano, dovedli bychom si představit ještě nějaké drobnosti, ano. A také e, bychom rádi měli e, právo jednat nebo konat z vlastní iniciativy. Že když se podíváte na to, co řekla paní Ferreira, to znamená to nařízení, na Eh, tak eh, náš, eh, naše vazba na MREL je velmi omezená a Čili my bychom si skutečně přáli určité úpravy. Doufáme, že ta směrnice BRD bude poněkud revidována a Eh, budeme o to usilovat, ale každopádně eh, ty nástroje tady máme a přejeme si, abychom se stali významnějším hráčem. Děkuji a ještě paní Berez za SAD. Děkuji, pane předsedo. V těch eh, otázkách a záležitostech, které ještě jsou před námi, jste hovořila o právě vstupu v platnost MRL, a pak nás čeká stanovení také podmínek transpozice Evropského plánu. TELAC. Neříkejte mi, že to nespadá do vaší kompetence. I když máte eh, uvádět v život tedy záležitosti související s řešením, a s rezolucím, tak eh, přesto máte je vaše stanovisko důležité také ve, v otázce stavu diskuzí ohledně dalších otázek týlaku a ohledně toho, jak by Evropa měla týlak používat. Jakožto SRB a já osobně jsme se účastnili mezinárodních diskuzí o um, týlaku. Ujišťuji vás, že ty aspekty, hlavní aspekty týlaku jsou mi velmi um, blízké, protože skutečně řeší otázku té řešitelnosti. Um, my jsme samozřejmě zavázáni BRRD, takže moje poselství je, že my se zabýváme implementací MRL, MRL Eh, s tím, že většina eh, aspektu týlaku, například eh, zvážení subordinace, to jsou všechno věci, které se objeví, když hodnotíme nějakou řešitelnost. Dokonce i přes, bez legální, bez nějaké změ, právní změny bychom mo, byli schopni a implementovat a zapracovat hlavní aspekty TILAKu do našeho rozhodnutí o MRRL. Důležitý rozdíl je, že v rámci eh, MRELu ehm, tak eh, pro, na jednotlivé entity je to jakési eh, posouzení, rozsouz, vlastně rozhodnutí, ehm, rozhodnutí tohoto typu, zatímco TLAC ehm, má prostě minimální požadavky a v regulačním jazyce by to tedy byl pilíř 1, zatímco MRL je pilíř 2. Takže pokud to chceme implementovat tímto způsobem, potřebovalo by to la, eh, la, zákonodárnou změnu a mm, probíhají první diskuze ohledně toho, jak implementovat TILAC v Evropě. Tohle bylo zatím jen první z mnoha zasedání. Z mého hlediska je zásadní to, že, že celé to musí být o té eh, řešitelnosti. Um, a musíme eh, zajistit, eh, když eh, přebíráme, že zkrátka loď je pořád ještě nad vodou, že můžeme, to znamená hodně těch aspektů týlaku je do toho možno zapracovat. Je to náš, jeden z našich nej, nejzásadnějších nástrojů, takže k tomu přijímáme pozici a chceme zajistit, aby to byl systém, který je Eh, funkční a průchodný. Bohužel nám chybí čas na fázi eh, catch the eye. Každopádně já vám ale děkuji za velmi um, přínosnou a inspirující diskuzi, v které budeme v budoucnu pokračovat. Děkuji. Okay, dear colleagues, we pass on to the... Kolegové, a teď se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. To je ta záležitost k San Marinu. Koordinátoři rozhodli, že bude existovat uh, rotační uh, systém, tedy pokud jde o ty zbývající daňové dohody. Už jsme měli Švýcarsko a Lichtensteinsko, teď je eh, na řadě uh, San Marino. Krátká výměna názorů. Chci vy, připomenout, že pracujeme na základě zjednodušeného postupu, takže Lhuta pro námitky je 2. února. Pokud jde o obsah, předávám slovo paní van Neuenheisen. Děkuji. 8. prosince 2015 Evropská unie a San Marino podepsali dohodu o e, automatickém e, výměně informací. De facto se tím ukončuje bankovní tajemství pro evropské občany v této zemi. E, to zároveň je velmi důležitý krok z hlediska boju, boje s daňovými podvody a vyhýbáním se daňové povinnosti. Je to třetí dohoda tohoto druhu po dohodě se Švýcarskem a Lichtenštejskem a před následující dohodou s Andorou a Monakem. Podle těchto nových dohod Evropská unie a San Marino automaticky budou vyměňovat eh, informace o finančních účtech eh, svých rezidentů eh, od roku 2017 konkrétně tato dohoda chce zajistit, aby San Marino uplatňovalo striktní, striktnější opatření, která za, za jednak budou ekvivalentní právnímu rámci Evropské unie, za druhé, která budou splňovat postupy o automatické výměně informací podle z eh, reportingových standardů OECD. Takže daňové zprávy by měly mít možnost identifikovat eh, příslušné daňové poplatníky a vymáhat národní právo v přezraničních situacích, a detekovat také postupy eh, vyhýbání se daňové po, eh, povinnosti již v raném stádiu. Vítám tuto dohodu, eh, která vstoupí v platnost 1. ledna 2016 a já vítám a žádám o ratifikaci této smlouvy, aby přechodná fáze byla co nejkratší. Děkuji sekretariátu Ekon za jejich práci a těším se na další diskuzi se stínovými zpravodaji v případě, že jsou nějaké námitky, které z toho vyplývají. Děkuji. A nyní ze stínové zpravodaje pan Švab není přítomen, pan Kristos. Děkuji, pane předsedo. Pan András Švab tu dnes není, má jiné závazky. A tudíž jsem byl požádám, abych za něj přednesl toto prohlášení. Pan Šváb vítá tuto dohodu mezi EU a San Marinem. Vzhledem k tomu, že je to další důležitý krok v boji proti daňovým unikům eh, v Evropě eh, tím, že eh, vede k automatické výměně informací. Zintenzivněná výměna informací o datech, o účtech umožní eh, národním daňovým orgánům detekovat eh, snadněji ehm, podvody, aby si nemohli lidé eh, schovat před daňovými orgány v cizině příjmy. Vítáme zejména tuto dohodu v důsledku nedávných, ehm, nedávného vývoje, pokud jde o automatickou výměnu informací a žádá o rychlé přijetí této dohody. Děkuji. Děkuji za SAD pan Kofor se omlouvá, že tu dnes nemůže být. Za EKR já jsem sám stínový zpravodaj, budu hovořit stručně, naše skupina plně schvaluje názor zpravodaje podporujeme tuto aktualizaci tak, aby se vy, jsme se vyhnuli dvojím standardům při výměně informací. Obzvlášť se těšíme na rychlé uzavření této rozpravy. Ze skupinu GUE má slovo Věgaš. Okay, thank you. Ano, díky. Takže pan zpravodaj. Uh, Jen um, z principiálních důvodů chci rovněž sdělit podporu naší skupiny. Doufám, že realita v San Marinu se změní v důsledku této dohody. Já jsem Stinová eh, zpravodajka. Eh, vítáme a děkujeme to a my vítáme eh, to, aby byla automatická dohoda o výměně dat se San Marinem, podobně jako se Švýcarskem a Liechtensteinskem. To je velice důležité, zejména pokud se týče LuxLeaks a podobně. Tady víme, že nám eh, dochází eh, eh, k úniku možná až 180 miliard eur v celé Evropě, celkem díky různým zvláštním dohodám a podobně. Myslíme si, že je velice důležité, abychom mm, se snažili zabránit vyhýbání se placení daní a agresivní daňové politice. Já se omlouvám, že jsem přehledl vaše jméno na seznamu řečníků. Mohu to říct velmi stručně, to je vždycky hezké, když se na něčem jednomyslně shodneme v parlamentu. Všem za to děkuji. To znamená, že můžeme dosáhnout výsledku rychle, tak rychle, jak jsme si eh, přáli, snad děkuji. Já vám připomínám druhý únor na vaše možné namitky. Přecházíme k další um, záležitosti dnešního dne, a to je přeskum aktů přenesené pravomoci a prováděcích opatření. 14. Uh, eh, přeskum výboru uh, eh, Ekon. Jak víte, připisujeme velký význam našim eh, pravomocem přeskumu Nebudeme se dnes zabývat specifickými prováděcími opatřeními, ale budeme vést obecnější debatu o konkrétních tématech, o pracovních metodách, spolupráci s komisí, s ESA, delegované akty a prováděcí um, opatření. V rámci celého tohoto procesu je zkušenost Ekonu jako no pozitivní, byla pozitivní a my doufám, že dosáhneme cíle zefektivnění procesu, abychom maximálně eh, zamezili námitkám a poté, co byl delegovaný jak přijat. Nyní vítám čtyři řečníky mezi námi. Almaro Rubindy Kervin, snad to správně vyslovuji, který vede je odbor v rámci DG FISMA, finanční e, služby. Dále Stephen Major, z ESMY, Adam Farkaš, výkonný ředitel IBA, a Carlos Montalvo, výkonný ředitel EOPy. Pan de Carvin a pan Major mají slovo jako první na úvod 10 minut. Můžete si to rozdělit, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání, děkuji za iniciativu zorganizování eh, tohoto eh, přeskumu. Velmi dobrá iniciativa, které můžeme zaujmout postoj k tomu, jakým způsobem zpracovávat opatření úrovně 2. Myslím, že to bylo užitečné velice pro vás, ale i pro nás. a je dobré, může nám to pomoct při pochopení celkovém. Takže pokud jde o eh, úroveň, proces eh, úrovně 2, jak funguje, tak je to pozitivní. Byla to první fáze implementace komplexního postupu. Takže jsme se museli učit trochu za pochodu jsme pod velkým časovým tlakem v řadě otázek reformních a za třetí mandáty, které jsme dostali, byly dány také pod časovým tlakem při finalizaci legislativy. Často to byly velice komplexní, široké eh, otázky, které nebyly dobře definované. Takže je tu potřeba se z toho učit. Více méně jsme tak na půli cesty z hlediska eh, počtu aktů úrovně 2, které byly zpracovány. Je tu, jsou tu asi dva až tři větší balíčky, které se blíží v nadcházejících eh, týdnech, což by mohl být takový bod eh, zvratu celkové implementaci reformy. Mezi těmi záležitostmi které eh, jsme se poučili, dozvěděli, je důležité zlepšit eh, přípravu, transparentnost. Eh, z plánování jsme zlepšili za naší stranu a snažíme se být transparentnější z hlediska plánování pro další institucí. Sdílíme plánovací tabulky se všemi harmonogramy, poskytujeme informace v případě, že jsou nějaké akty združené nebo ne. A jinak třetí prvek je, že systematicky pozýváme a zapojujeme experty z členských států i z parlamentu do diskuzí buď přímo těch delegovaných aktů nebo technických norem. Domníváme se, že regulační proces funguje. Jednou z otázek, které jsme se v tom procesu naučili, je, že provádíme, jsme prováděli ze začátku, se prováděly výrazné změny um, v právním rámci Proto máme tedy tu, ten proces toho právního přeskumu, aby se některé aspekty zapracovávaly dříve v tom procesu. Snažíme se mít dobře definovaný postup spolu s eh, ESA, aby byli schopni eh, zapracovávat tedy některé aspekty ve fázi eh, návrhu právního. Jsou určité smíšené Eh, smíšená hodnocení ohledně toho, jak to fungovalo, protože se pracuje s eh, velmi složitými technickými standardy. Teď, když se ohlížíme za, tu, pod, za tuto zkušenosti, tak můžeme konstatovat, že určitým záměrem je zlepšit kvalitu těch standardů samotných, což je jednou ze zodpovědností kom, komisem. A konečně, domnívám se, že e, součástí celkového vyjasnění e, procesu úrovně 2 mohl čerpat také z meziinstituční dohody, která vyjasňuje, jakým způsobem a kdy provádět konzultace a kdy a za jakých podmínek spojovat nebo nespojovat, kodifikovat určité postupy, které děláme ve finančních službách. Myslím si, že by to mohlo, mělo pomoci přejít ke hladší implementační fázi i s ohledem na to, že budeme pravděpodobně mít omezenější počet opatření do budoucna. Závěrem, myslím si, že nařízení funguje. A postup tomu, k, té, k tomu to fungování se zlepšuje postupně a my se ho snažíme eh, zlepšit ještě více. Děkuji. A nyní pan Major, který bude hovoz, hovořit za tedy tři ESA, ale pan Farkas a pan Monk, eh, Calvo jsou připraveni eh, odpovědět na vaše další otázky. Děkuji, děkuji také za váš eh, úvod. Eh, je to naše první zpráva roku 2016, rok, který začal pro evropské dozorčí orgány mimořádným způsobem, protože je to páté výročí od založení Evropského orgánu pro bankovnictví EoP a ESMI. V uplynulých letech jsme eh, usilovně eh, pracovali, zaměřovali jsme se na budování těchto tří nových orgánů a na celkovou implementaci pokrizového bankovního rámce eh, v trhu bankovnictví, pojišťovnictví a obchodu s cenými papíry. Nebylo to jednoduché, ale hm, těšili jsme se silné podpoře z vaší strany při podpoře i našeho rozpočtu a posilování našich kompetencí. Toto výročí je také vhodným, vhodnou příležitostí k zamyšlení se nad naší spoluprací i z hlediska eh, technických pokynů. Jsou to úkoly, které byly jádrem činnosti 3 eh, ESA od jejich založení. Vzhledem k tomu, že zakládající nařízení a naše zkušenosti v této oblasti jsou velmi obdobné, Chtěli bychom se podělit s vámi společně o předběžné názory. Jak jsem řekl, jsem tu s Adamem Farka, jsem s EBA a s panem Kalvo z EOPy. Na úvod mi dovolte říci, že myslím, že jsme vytvořili eh, plodný eh, a vztah spolupráce s výborem Econ, který eh, je založen na mnoha kanálech výměn názorů. Tři ESA zavedly velmi transparentní procesy veřejných konzultací, které často zavrnují dvě kola, která umožní eh, podstatné těch stádiích navrhovacího procesu. Kromě toho eh, chceme také, mm, vedem, tedy často vedeme hloubkové diskuze s členy tohoto výboru, výboru EKON a účastníme se i s výměn, ve výměnách názoru a slyšeních. V každé fázi rozvoje opatření úrovně 2 jsme se snažili dát k dispozici eh, písemné aktualizace o našem přístupu eh, v, při nastavování ehm, eh, norem a standardů. Zohlednili jsme vaše žádosti dále regularizovat informace, které poskytujeme ekonu. A toto jednání vítáme jako další příležitost se zamýšlet nad tím, jak by mohla tato spolupráce být posílena. V uplynulých pěti letech ESA vypracovali stovky standardů a tisíce stránky technických pokynů. I když jsme nebyli eh, přítomni eh, při, nejsme přítomni při dohodování konečných bodů legislativy v rámci trialogu, tak jsme přispívali aspoň k návrhům v co nejvčasnější době, i když se jednalo možná neúplné dokumenty. I když jsme specializovanými nezávislými orgány, tak jsme aktivně podporovali politickou potřebu plného eh, zajištění regulačního opatření k zajištění stability, transparentnosti a ochrany spotřebitele ve finančním sektoru. A to, že nejsme přítomni v trialozích, je výzvou, když se snažíme pochopit záměry spolulegislátorů, ehm, ale proto bychom vítali, uvítali opatření, díky nimž bychom mohli získat lepší vhled do eh, záměru spoluzákonodárců při přípravě opatření na úrovni 1. Spolupracujeme také s národními orgány na všech úrovních při co nejrychlejší realizaci opatření. Kromě toho jsme spolupracovali také s Evropskou komisí, na úspěš, protože úspěšná implementace závisí na rychlé aplikaci našich standardů a řešení. A tím se dostávám k poslednímu bodu. A to je právní přeskum um, standardů ESMA. Vzhledem ke komplexnosti schvalovacího projektu a k tomu, že všichni mají zájem, aby tento pro, projekt byl včasný, je důležité, abychom s DG FISMou eh, vytvořili, tady jsme vytvořili pilotní projekt v roce 2015. Cílem tohoto, eh, této včasného právního přeskumu je eh, urychlit celý proces, kdy klíčové prvky mění některé časové aspekty. Je tu Zejména jsme se do, rozhodli zahrnout právní službu a zapojit ji již dříve, ne až po předání DG FISMA. Tento, eh, tento včasný přeskum není o hodnocení politických eh, voleb ESA, eh, neměla by žádným způsobem narušovat nezávislost ESA a právo komise měnit konečný návrh, který komise obdrží. Jako u každého eh, pilotního projektu je potřeba náležité vyhodnocení jak ze strany ESA, tak komise. Toto hodnocení eh, bude vypracováno teprve, až budeme mít eh, větší počet přeskumů, protože teprve koncem procesu bude jasné, jaký, má, jaký je z něj prospěch. Zjistíme, jestli se jestli díky tomu, tomuto včasnému přeskumu Eh, jestli je tedy celkově příznivý eh, nebo ne. Samozřejmě rádi eh, vyslechneme vaše zkušenosti. To je z mé strany zatím vše a vítám samozřejmě další otázky a spolu s mými kolegy jsem připraven na ně reagovat. Děkuji za vaše úvodní projevy a nyní nastal tedy čas na otázky. Máme různé časové lhuty pro jednotlivé politické skupiny, v první řadě za EPP paní Panova. Děkuji vám, děkuji, že jste se k nám dostavili. Omlouvám se, že se nemohu dívat přímo na vás, ale určitě mě uslyšíte. Hmm. Já bych chtěla říci, že parlament bere velice vážně v potaz tu otázku té politické funkce zodpovědnosti, to znamená i co se týče implementace těch technických standardů a konkrétně tedy pro náš výbor ECON, který tedy na sebe převzal ještě větší míru expertizy díky větší míře aktů v přenesené pravomoci. Máme tu legislativu o finančních službách a podobně. Myslím si, že to právo přeskumu našeho parlamentu někdy komise může brát jako překážku nebo nějakou hrozbu, když se schvaluje legislativa druhé úrovně. Nicméně já vás chci ujistit, že je to přesně naopak. My jsme vašimi eh, partnery, přejeme si zajistit, aby kvalitní legislativa byla implementována na úrovni 1 i na úrovni 2 a jakožto spoluzákonodárci eh, také chápeme význam legislativy první úrovně a provádění řádného přeskumu a opatření také pro úroveň dvě, abychom zajistili tedy větší míru legitimnosti při přijímání legislativy eh, Evropské unie i toho primárního tedy zákona v Unii. Doufám, že nás komise v tomto může podpořit, protože je to výsostně přínosné pro obě instituce a stejně tak i pro naše evropské občany. A myslím si, že bychom tedy měli být přirozenými partnery, co se týče přijímání opatření z úrovně 2. Jsou tu konkrétní oblasti, eh, prostory pro vylepšení, na to bych chtěla dnes upozornit. Tou první je tedy to spojování aktů, měli bychom se tomu vyhnout protože to přináší naprosto zbytečný tlak i na parlament, který je pak povinen zamítnout celý ten, celý ten soubor aktů. Tento přístup balíčkování se nám nelíbí. Za druhé, nedávno jsme potvrdili tedy toto stanovisko svým hlasem, že potřebujeme kvalitnější a průřezovější spolupráci s komisí nebo s evropskými uh, Eh, orgány dozoru i při tom procesu navrhování, což eh, zase dává dohromady načasování, eh, stanovení priorit a také možné překrývání. Dále my bychom se chtěli vyhnout jakékoliv duplikaci těch základních aktů u aktů přenesené pravomoci, ale také vyhnout se politickým rozhodováním, což by mohlo být vyřešeno tím, že ty základní akty budou přenechány na aktiv přenesené pravomoci. Také bych chtěla říci komisi a ESA při přípravě různých pokynů, aby se drželi těch základních aktů a aby respektovali také dohody mezi spoluzákonodárci. Dále bychom chtěli apelovat na komisi, aby tedy návrhy na ty regulační technické standardy a prováděcí technické standardy USA, e aby je předávali jak spoluzákonodárcům, tak i příslušným zainteresovaným stranám. A ještě bych chtěla připomenout, že ESA, ty orgány dohledu a základní doporučení tady eh, by se měly řídit principem proporčnosti. Tím máme na mysli, že orgány dohledu na evropské úrovni by měly být obezřetné, eh, zejména tam, když nejsou konkrétně pověřeny prostřednictvím základních aktů a je to také zapotřebí vyřešit otázku omezených prostředků a zdrojů u ESA. No a myslím, že se blíží konec mé řečnické doby, takže to byla spíš taková jenom moje připomínka, ale taková je situace. A za SND paní Beres. Um, merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Majere, a děkuji dalším, kteří jste se dnes dostavili. Není nás tu moc. Ovšem, Ehm, to, co se děje mezi námi, legisla, legislátory, zákonodárci, mezi vámi, o tom se hodně hovoří. protože se hovoří o tom, jak se eh, to, jak, jaký je tento vztah, to je samozřejmě zásadní bod. A vzhledem k obsahu tedy té rovnováhy toho, co se definovalo na úrovni dvě. Myslím, že je důležité, abychom eh, některé eh, aspekty zdůraznili. Já se o to pokusím. Jednak, ehm, jaký prostor zůstává tedy postoj k úrovni 2 oproti úrovni 1? Jaká, jak to vypadá s tou rovnováhou? Často, když nenajdeme politickou dohodu na úrovni 1, tak si řekneme, že by to možná šlo na úrovni dvě, že by to bylo lepší, ale většinou to tak není, je to, je to chyba. Nejenom, že to nevyřešíme na úrovni dva, ale když je politický úroveň na úrovni jedna, tak se jenom často znásobí na úrovni dvě. A proto, kdyby mohlo vzejít nějaké světlo z úrovně dva, abychom technicky našli řešení, které umožní politicky vyřešit tu úroveň na úrovni jedna tak bychom si možná vedli asi lépe. Říkáte, že chcete být spíše připojení k úrovni jedna, tak to, že to, tady to, to je to, o co vám jde, no dobře. Ale jestli chcete být také u trialogu, tady narážíme na určitou bariéru, to by se mohlo hodně zkomplikovat. Z mého hlediska mě to, tedy tohle mě hodně, hodně eh, zajímá, znepokuje, protože už máme problém i ohledně, organy, ohledně účasti eh, našich kolegů na trialogu. Jsou tam je jenom stínový zpravodajové předseda. A najednou všichni zástupci různých ESA by se měli účastnit trialogu taky? Já si vzpomínám, že třeba v rámci trialogu o statistik eh, tam také Eh, vedení centrální banky a Eurostatu, to by mohlo, mohl být problém eh, jejich zastoupení. Takže já nevím, jestli tohle je nejlepší způsob, jak vyřešit problémy, před kterými sto, eh, stojíme, tato účast na trialogu. Vím, musím zrychlit. Takže problém bundlingu nebo unbundlingu toho, jaké balíčky se vlastně vytváří. Tady máme konkrétní případ. Případ MIFID v MeFedu tam je eh, celkový globální balíček, delegované akty, co, což je stanoveno tak, že všechno je se vlastně odkládá na později. Nebo některé delegované akty MeFedu mají dopady na jiné texty, třeba jeden text, který, k němu jsem zpravodajkou, a to je text PRIPSu. Tam zákonodárce udělal určitou vazbu k MIFIDu. A jestliže se odloží celý balíček, no tak pak celý legislativní eh, proces, který už tak je kritizován někdy jako dlouhý, bude ještě víc prodloužen nebo paralizovan. Takže tady stojíme před obtíží technickou a politickou, na kterou je nutno reagovat. Dále mm, třetí prvek, třetí série problémů. Já vím už, končím, jenom to zmíním. Pro pořádek, možná se k tomu pak budeme moci vrátit. To je otázka transparentnosti a důvěrnosti eh, práce těch jednotlivých ESA. Eh, protože Finanční odvětví jak si sedí v první loži a často daleko dřív než zákonodárce ví o vašich návrzích. Tady je pak problém. Spíše účasti parlamentu, čili vy říkáte, že nejste zastoupeni na úrovni 2, no ale my máme zase tu smůlu a kritizujeme, že finanční odvětví, protože je konzultováno. To je důležitá diskuze. A není nás tu moc. Ale o to je to horší. Ano, já vám děkuji. Budeme na to mít čas. Já mám ještě jednu otázku. Tak já ji položím, jestli mi pak dáte ještě slovo. A pane předsedo, tahle ta pravidla timingu, to je důležité. Přece když nás je tu pár, tak to není tak důležité. Tady jsme v, v, v prostě jenom v komorním v, eh, v sestavě. Uh, Madame Swinburne, please. Paní Swinburne, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě chtěla poděkovat evropským dozorčím orgánům a komisi za veškerou práci, kterou vykonali na úrovni dva u všech těch nařízení a směrnicích za uplynulého mandátu a činí tak i v tomto. Na všech těch zasedáních z dohledy, z orgány dohledu jsem byla často překvapena množstvím těch stran o úrovni dva, kterými musíme projít a a jak e, jenom málo problémů to e, přináší e, mezi zástupci těchto orgánů. Pak bych chtěla říci, že ESA mají toto určité propojení s komisí, tedy jak spolupracují, kdo o čem rozhoduje, kdo by měl být to závěrečné slovo, když tedy se projednávají určité záležitosti jako analýza dat. A Ehm, můžeme to doložit i konkrétními příklady. V rámci MIFIDu, který projednáváme na úrovni 2 nyní, tak je důležité uznat, že my jako vyjednávací tým v parlamentu jsme velice jasně obhajovali určité oblasti, kde je třeba učinit určité um, objasnění v, jako v ATS a pod, RTS a podobně. A jedním z nich je charakter ještě těch požadavek před eh, zahájením obchodování, ale eh, je důležité ujistit tedy, který text se tam zachová. Je třeba tedy uh, zajistit takové znění, které by neohrozilo otázku likvidity. Ten stávající režim tedy se zaměřuje na míru obchodování v daný den a míru pokrytí, nicméně myslím si, že se na to znovu musí podívat ESMA a ne komise, protože ESMA se může zaměřit na údaje a učinit z toho tedy závěry, které budou podloženy kompletní analýzou. Uh, pak jsou to ale určitá taková veřejná fóra a nevím, zda komise k tomu může nějak eh, přispět a učinit určité změny. Takže ehm, jak se pak dělají ty změny na úrovni 2? Může nám to komise dnes tedy objasnit, jak oni tedy pracují, jak existuje to propojení mezi návrhy RTS a mezi ESMO, jak tedy probíhá ten jejich vztah, jaké je rozložení to sil, eh, těch sil pravomoc, prací. ESMA má údaje a komise má formální mandát pro činění těchto změn. Děkuji a za Alde Kora. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat předsedům ESA za to, že se k nám nezastavili, abychom projednali asi nejdůležitější téma tohoto mandátu, tedy jak budeme vytvářet a vylepšovat eh, přípravu těch aktů na úrovni 2 to je časté téma a za několik let stále ještě bude. Budeme tu revidovat celou řadu pra- eh, legislativních textů v parlamentu a nezávislé na množství našeho úsilí na vylepšení toho eh, celého procesu vždy to bude riziko, že to může mít eh, nezamýšlené dopady, určité změny okolností, k tomu prostě dochází každodenně a zejména je to pravdivé v chvíli, Například, když se zabýváme legislativou v, obda, v oblastech jako e, e, limity pro komodity, transparentnost u transferu a určitá měřítka. Myslím si, nebo chtěla bych vědět názor vás všech tří u těchto ne, mm, možných dopadů a, a do jaké míry do toho zapojit prováděcí opatření. Uh, co takové nějaké nouzové postupy, které by umožnily ESA nebo komisi možnost alespoň dočasně přistoupit k určitým opatřením, která to pozastaví do chvíle, než legislátoři budou mít možnost revidovat ten daný případ. A pak druhá otázka, samozřejmě svět se mění tak rychle a stejně tak i oblast eh, finančního eh, jsou tu určité negativní e, vývoje, e, například ta otázka fintech, e, tady ta otázka mm, blokování řetězce, to k tomu dochází neustále. Takže co si myslíte ohledně fintechu? Může to být nápomocné i v té vaší roli dohledového orgánu mohlo by to být něco, co by vám, řekněme, usnadnilo život, pokud byste používali nové technologie, protože možná by tu mohly být nějaké příležitosti, které by vám pomohly tak nějak lépe se vypořádávat s tou narůstající komplexností našich finančních nařízení. Děkuji. Já vám děkuji také, že jste dodržela řečnickou dobu a nevidím tu nikoho za GUE takže nyní pan Gigol za zelené. Děkuji vám také, že jste se sem eh, dostavil. Eh, to eh, zajímavé vidět tu bývalé zaměstnance parlamentu, kteří nyní jsou zastoupeni v ESA. To může být zajímavý precedent a já bych chtěl nadnést celou řadu otázek my tu, jsme tu u celé řadě témat měli problémy s lhůtami. To samozřejmě způsobuje problémy, nicméně také musíme podotknout, že e, nedostatečné e, počty zaměstnanců, o tom jsme věděli, a pak také i ty e, struktury v oblasti řízení, o tom všem jsme věděli a je třeba to tedy vyřešit když tedy komise konečně začne zveřejňovat ty výsledky, které již nadále jsou tedy připravovány, co se týče toho přeskumu systému ESA. Už se na to velice těším. Je to v tom pracovním eh, programu, to víme, no až se budeme moci zamyslet nad těmi problémy veřejné zprávy. Pak se můžeme zamyslet i nad problémy zaměstnan, zaměstnanců a podobně. Ještě k tomu, co řekli kolegové a konkrétně ty připomínky a otázky paní Beres. Tady ta otázka spojování bundlingu to se těžko vysvětlí. My jsme to tu měli do určité míry, což omezuje, a řekli to i kolegové z ECP, ty možnosti přeskumu z té naší strany a také to vede k dodatečné tržní nejistotě, pokud celý ten balíček a k to přenesené pravomoci nebo těch příslušných eh, textů způsobují problém eh, jen do určité v určitých eh, oblastech. To pro mě není logické. A pak ještě bych chtěl říct jednu věc. Neustále se to opakuje a mám tak takový případ týkající se EBA a, a že tu máte dokument, který obdržíte přímo od banky, ale nedostanete ho od ESA nebo od komise. To prostě mě překvapuje a budu se na to neustále ptát. Takže děkuji panu Farkasovi, um, že uh, říkáte, že byste mohl zveřejnit všechny ty uh, lobbyingové kontakty. A pak eh, ještě bych ocenil, kdyby tedy všichni ti aktéři i ve vašich institucích prováděli veškeré kontakty lobbingu transparentní, což by tak trochu napravilo ty nesrovnalosti. No a pak ještě poslední otázka, ta se týká toho, že někdy mám takový dojem, že v parlamentu tady děláme takové ty podřadné práce a ta velká témata se rozhodují globálně. V nedávné době ta a rozhodnutí o kapitál bazilejského výboru a rizika na trhu a přesuny z těch 17% e, na 40%, kdy se přesunulo na německou banku několik e, miliard e, kapitálových prostředků, tak bych chtěl vědět, za od Evropského orgánu pro bankovnictví, zda jste o tom věděli, zda jste to konsultovali, proč jsme ex ante nebyli informováni, proč e, snižujete v podstatě v praxi ten, tu naši spoluzákonodárskou pravomoc. Děkuji, já tu za EFDD nikoho nevidím, za ENF nevím, zda někdo z vás chce mluvit. To znamená, máme dalších 5-6 minutek pro dodatečné otázky. Takže paní Beres, pokud máte další otázku, prosím. Vidíte, že jsme na to měli čas. Tak vám děkuji, že mi dáváte to slovo a že mohu položit tu svoji poslední otázku a ta je následující. V konzultacích velmi dobře vidíme, že jeden z problémů je, že na úrovni 2 tak v úvozovkách jsou ty insidři, kteří sedí kolem stolu. A e, ta rovnováha, kterou jsme měli na úrovni parlamentu a rady mezi členskými státy, může být pak narušena, zničena právě na úrovni 2. Vím, že to není váš cíl. Vy chcete prostě být věrní e, duchu úrovně 1. Ale když jsme přeskoumali PRIPS, tak jsme hodně trvali na tom, aby na úrovni 2 jste konzultovali malé investory, spořit střadatele a tak dále. Protože jinak je ta přirozená báze, to jsou experti členských států anebo zástupci finančního odvětví. A tady hned hrozí úplná nerovnováha oproti tomu, co jsme se snažili vyřešit na úrovni 1 se všemi zúčastněnými aktéry. Co nám můžete říct k tomu způsobu, jak pracujete, abychom byli v tomto ohledu tedy sklidnění, aby bylo jasné, že nejste zaujatí ve vašich konzultacích. Jistě, vy můžete říct si prostě konzultujeme určitý počet lidí, ale když někdy něco nefunguje přirozeným způsobem, tak se toho musí tomu nějak pomoci. Takže máte nějaké kroky vedoucí k tomu, aby, jak to navrhujeme v PRIPSu, abyste eh, zorganizovali panel spotřebitelů, aby mohli říci, eh, jaké příručky vlastně potom chtějí dostávat a číst si, protože o to přece jde v této legislativě. Děkuji. A plaisir. plezír. Eh, S velkým potěšením. Tak ještě někdo eh, se chce na něco zeptat? Pokud ne, předal bych slovo čtyřem zástupcům, aby odpověděli a možná by mohl začít pan de Kervin ETS. My máme 25 minut, takže nějakých 6 minut eh, za každého. Děkuji a já bych eh, chtěl poděkovat i za ty kritické připomínky, které tu zazněly, což i tak je poměrně pozitivní. Paní Paunová zmínila to, že parlament je přirozeným partnerem, stejně tak rada a myslím si, že bychom se měli snažit podpořit a pozvodit tu myšlenku, že způsob, jakým tedy rada pracuje na přeskumu, je velice odlišná od těch národních příslušných orgánů a na té dozorčí radě. A čím víc tedy pracujeme, tak se prokazuje, že ty odlišné procesy eh, tedy jsou eh, i nějak do určité míry eh, spojeny. Je důležité o tom hovořit. Jedna z těch věcí, eh, kterou jste tu mnozí nadnesli ohledně bankovnictví, já bych v první řadě chtěl říci, že interinstitucionální dohoda usoudila, že tedy eh, ten bundling, to spojování by mělo vést k zjednodušení, zjednodušení pravidel pro ty, kteří je mají implementovat v praxi. Takže my na to nahlížíme jako na prvek zjednodušení. A když jsme tento bundling navrhli, tak eh, jsme otevřeně tedy oznámili tento záměr takto spojovat a e, nějak jsme se nezamýšleli tím, že by to mohlo být nadměrné či ne. Můžete namítat, e, že tu e, sjednocujeme různá ustanovení, odlišné postoje. Myslíme si, že ten bandlík spíš vede k tomu, že se navýší vaše pozice. Myslím si, že v konečném důsledku je důležitá v rámci té logiky tohoto spojování to, že budeme mít lepší akty na úrovni dvě, které se budou tedy implementovat ze strany všech účastníků na trhu. Další záležitost, která tu zazněla, zda musíme zachovat úroveň jedna, zmínila to paní Beres. Je pravda, že v mnoha případech tedy to, řekněme, zmocnění je do určité míry poměrně rozsáhlé a proto uh, tu jste hovořil, že je třeba učinit i politická rozhodnutí v této dimenzi, protože ten mandát byl tak rozsáhlý, že ta práce byla složitá. Někdy to mohlo zacházet až tedy za ten původní rámec té legislativy. Je třeba zachovat tu technickou úroveň. A pak jsem ještě chtěl hovořit o tom testování spotřebit, strany spotřebitelů, bylo to u PRIPSu, opravdu taková hloubková aktivita a myslím si, že i Steven by k tomu mohl říct ještě něco víc o tom probíhajícím procesu. No a na závěr ještě dva takové aspekty. Jeden se týká těch lhůt. Je pravda, že v mnoha případech jsme my sami spožděni, ale částečně máme spoždění, protože to trvá, než se zaměříme na všechny ty normy, než to skonzultujeme a zamyslíme se, zda ty nezbytné testy jsou také v zájmu Unie. Jsou tu určité obavy o dopady na ty eh, finanční stránky, na růst, to vše je třeba brát v potaz. A eh, částečně součástí této reflexe je také to, že si vyslechneme například váš názor a členské státy na radě. A eh, ten čas, který proto využíváme, by měl zajistit, že na to nahlížíme stejně a že celý ten proces přijetí bude takový plynulejší. Někdy to nemusí být úplně transparentní období, může to vypadat i nejistě, že nás to někdy vede i k určitým změnám, že to můžeme zaslat zpět, což je tedy jedna z těch možností eh, obsažená v nařízení ESA. A někdy to zahrnuje i jiné druhy diskuzi, takže obecně jsou to možnosti, s kterými se počítá i v tom nařízení, že to můžeme do určité míry změnit, ale my se snažíme to udělat i takovým formálním způsobem, abychom tedy věděli, jaký názor na to má rada a parlament. No a na závěr tedy otázka pana Gigolda ohledně té revize. Uh, my jsme zveřejnili ten přeskum ESA na podzim loňského roku a letos by se měla objevit bílá kniha týkající se tedy financování a zprávy. A zase samozřejmě eh, i letos získáme velkou míru zkušeností z, té, z těch opatření eh, druhé úrovně. Zase to bude podnětem pro další eh, diskuze. Konkrétně kdy, víte? No já nevím, možná druhý, třetí kvartál tohoto roku. Thank you for uh, ESMA, Mr. Uh, Major. Děkuji, pan Major. Děkuji vám za konstruktivní příspěvky poslanců ekonom. Eh, já se eh, pokusím eh, něco málo říct v šesti minutách, možná se budu trošku překrývat s kolegy. Především konsistentnost mezi úrovní 1 a 2. Myslím, že bylo docela dobře vysvětleno, že eh, občas eh, není zcela pochopitelné, co přesně bylo dohodnuto na úrovni 1. A já vás mohu ujistit, že vždy v dobré víře se snažíme držet toho, co bylo dohodnuto. Co se týče eh, eh, role trialogů, já jsem formuloval celkem otevřeně, že eh, bude třeba debatovat o tom, jaká jsou správná opatření pro trialog, ale také budeme potřebovat opatření pro to, abychom plně eh, rozuměli proces a také současné uspořádání. Čili nejde o to, abychom se do toho trialogu vložili eh, jako účastníci, ale spíše, abychom měli lepší pochopení bezprostřední informace. Eh, další věci. Pokud se týče nezamýšlených důsledků, máme technické standardy pro to, Eh, že je možné je upravovat rychleji než směrnice nebo nařízení. Takže technické standardy, které jsme eh, vydali a které byly schváleny, hm, tak ty budeme sledovat, eh, jaký, jaké účinky mají na trh. No a samozřejmě takový ten standard, ten vlastně než se schválí, tak to trvá 9 měsíců všechno a e, možná i to může být někdy příliš mnoho. Takže my jsme například e, navrhovali, aby třeba ten center clearing nebo e, různé obchodní požadavky, že by měly být spíše na úrovni požadavku dozoru spíše než technickou normou. Co se týče režimu transparentnosti, tak já si myslím, že ta naše technická norma, ten technický standard je dobrý a skutečně pevný. A domníváme se, že je tam zajištěna také dostatečná likvidita. Zároveň vycházíme vstříc eh, legislátorům, Eh, že tedy chceme, aby ten eh, trh z bondy byl poněkud transparentnější a eh, nyní předpokládáme, že zhruba 5% toho trhu bude tam se bude na ně vztahovat ten transparentní požadavek, čili my budeme žádat komisi, aby to takto schválila. No a samozřejmě je na komisi, jak to naloží a jakým způsobem toho dospět. A samozřejmě je tady také možnost provádět změny a následně eh, se potom k těmto změnám budeme moci vyjadřovat. Pokud se týče rovnováhy mezi eh, zainteresovanými stranami a mezi feedbackem, který od nich dostáváme, tak tady si všichni velmi dobře uvědomujeme, že eh, toto odvětví je nyní eh, lépe zorganizované a eh, lépe může být financované, jestliže bude součástí konzultací se zainteresovanými stranami. Také by bylo dobré zajistit zástupce spotřebitelů Eh, třeba eh, v současném době my jsme eh, se skutečně zkusili o maximální, maximální zastoupení mm, investorů i spotřebitelů. Pokud se týče fintech, toto velice bedlivě sledujeme a před časem jsme zahájili konzultace o tzv. robo-advice a také Eh, o další technologii v rámci toho řetězce. Čili na jedné straně jsou tady vždycky rizika, a na druhé straně to prospívá finančnímu sektoru. Co se týče eh, úniku, mohu říci pouze, že mě to velmi zklamalo. Zcela chápu, že tím se podkopává současný model byste eh, žádali o více informací a já tady samozřejmě eh, chápu, jaké problémy to způsobuje, že tady máme asymetrii, jestliže tedy eh, důvěrné dokumenty se prostě, prostě unikají mimo ESMA. My zde máme pravidla pro zachovávání důvěrnosti a my skutečně chceme také, aby byla jasná pravidla pro zaměstnance ESMA a už nastal případ, kdy se nám podařilo vysledovat ten únik a e, příslušný kompetentní e, člověk na e, tomto gremiu byl identifikován a provádí se vyšetřováním. E, pokud se týče transparentnosti a Eh, setkávání s odvětvími, s představiteli odvětví a zainteresovanými stranami. Tak zaprvé eh, my máme, eh, toto, toto je pro CEO a pro předsedu a platí přísná pravidla pro střed zájmu, pro, to platí pro všechny vedoucí pracovníky ESMA a také od pracovníků se vyžaduje to, se to prostě vyžaduje. Eh, pracovníci ESMA nemají hlasovací právo, pouze předseda eh, správní rady a nakonec eh, rozhodování rozhoduje, rozhodování je v rukou komise a právě té řídícího orgánu ESMA. Takže já se také domnívám, že je třeba vzít v úvahu mm, zdroje a čas, který si všechno vyžaduje a jak říkám, my na úrovni eh, předsedů a eh, výkonných ředitelů jsme transparentní. Ano, děkuji nyní za Evropskou bankovní eh, asociaci pan Farkas. Děkuji vám. Děkuji vám za možnost odpovědět na vaše otázky. Zaměřím se na ty, které se týkají buď nás všech, anebo přímo mé asociace tak především je třeba koordinovat napříč odvětvími, což se tady objevuje několikrát v vašich příspěvcích. Myslím, že my se shodujeme na tom, že tu koordinaci je třeba zlepšit. My jsme v neustálém styku s našimi protějšky, s ostatními ISA a týká se to nejenom konkrétních produktů, ale další produktů, dalších záležitostí, které možná jsou občas přesahu. Provádíme neformální výměny na technické úrovni i na úrovni managementu, ty probíhají neustále. A také e, žádáme od e, příslušných útvarů komise, aby zlepšovali koordinaci. Čili my podporujeme myšlenku eh, zlepšování v této oblasti. Eh, druhá věc, eh, to, co řekl Steven, Steven na začátku, my jsme zmínili eventuální možnost, aby ESA se více zapojovali do procesu na úrovni 1, tak bychom eh, měli lepší představu o tom, jak vypadají politické kompromisy a eh, jaké jsou za nimi záměry. Já bych řekl, že v žádném případě nemělo jít o formální zapojení do procesu úrovně 1, poněvadž my eh, jsme součástí určitého institucionálního rámce. Eh, my jsme spíše chtěli to, abychom mohli být příležitostnými pozorovateli v těch nejkritičtějších fázích trialogu, kdy se finalizuje úroveň 1. Čili tady bychom chtěli, tedy zajímá nás, zda mandáty, které tak, jak se krystalizují, budou pro nás použitelné. Eh, třetí bod, ta se týká, ten se týká transparentnosti. Především, když provádíme veřejné konzultace, eh, zveřejňujeme detailně všechny informace, které eh, k nám přicházejí z příslušných průmyslových odvětví. Dále jde o to, aby zastoupení bylo co nejširší všech těch zainteresovaných stran a opět zápisy ze schůzí se zveřejňují. Jak řekl pan Gigot, my zveřejňujeme veškeré kontakty s našimi, tedy s příslušným odvětvím, včetně tedy eh, na úrovni našich zaměstnanců. Také projednáváme hlavně politické záležitosti se spravodaji, stínovými spravodají i členy výboru, výborů v parlamentu a také eh, hovoříme s radou prostřednictvím schůzí FSI a dále máme zde závazky pro dodržování eh, důvěrnosti a to platí pro všechny naše zaměstnance, všechny naše pracovníky a já skutečně jsem rovněž zklamán eh, tím, že občas dojde k únikům důvěrných eh, dokumentů ven, buď tedy eh, zástupcům průmyslu nebo dokonce do médií. Samozřejmě máme tady eh, dokumenty, které se eh, tady rozesílají mnohým, čili tady eh, je to skutečný problém. Dále pan Gigold hovořil o globálním procesu, bazilejském procesu a podobných procesech v pojišťovnictví. V tom bazilejském procesu Eh, máme na eh, výboru má devět členských eh, zemí, pak je tam SSM a další a my jako komise máme statut pozorovatelů. A dále se účastníme debat na technické úrovni k tomuto bazilejskému procesu. Čili, jak říkám, jsme pozorovateli. Vy jste hovořili o základní revizi Trading Book, což patřilo k těm nejdůležitějším a nejdelším procesům eh, v Basileji. Opět jsme se účastnili v roli pozorovatelů, eh, byli jsme několikrát konsultováni eh, v souvislosti s posouzením dopadů a mohu říci, že konečný dokument, který bude zveřejněn, bude rovněž procházet legislativní procesy jednotlivých jurisdikcí. Čili v Evropě bude jistě důkladně přeskoumán. Mohu k tomu ještě říci, poněvadž tady zazněla otázka, v které fázi se eh, legislativci mohou aktivně zapojit, tak eh, tady odpověď zní eh, těsnější vztahy s Evropským parlamentem, zejména v těch fázích, kdy bude docházet k přeskumům na technické úrovni. K fintaku. K fintechu. My mezi těmi třemi ESA eh, máme velice eh, podobné, sledujeme podobné cíle, vyvíjíme stejné úsilí, máme společné výbory a také chceme eh, eh, rovněž mít možnost eh, zkoumat a přeskoumávat virtuální měny a jejich rizika, Podívej se o tom hodně mluvil v loňském roce a to globálně, včetně pozornosti evropských úřadu. To šlo spíše o riziko než o příležitost, ale prostě nás zajímá, jaké inovace mohou nastat ve finančním sektoru. Ano, děkuji. A nyní za IOPu pan Montalvo. Eh, takže já bych chtěl začít za mm, poděkováním za vynikající spolupráci v posledních pěti a více letech. Dnes hovoříme o delegovaných aktech a technických standardech a já si vzpomínám, jak jsme v letech 9 a 10 s vámi debatovali nad prvními návrhy tohoto textu a eh, jakou roli by měli hrát jednotliví účastníci. Takže je dobře, že máme alespoň ten Eh, textové to podobě. Dnes hovoříme o eh, technické roli ESA. A technická role je skutečně je. A já musím říct, že se odvedla eh, dobrá práce a možná, že ne dokonale. Pokud se týče těch otázek, tak pan Major třeba hovořil jménem těch tří ESA a jak jsou zapojeni tedy do procesu. Eh, já bych tedy začal jednou otázkou a to je eh, počet různých pokunů. U Ajoby my tady máme v našem případě trošku jiný přístup a sice eh, pro nás tady všechny ty texty jsou něco jako pokyny. A proč? Protože my jsme se snažili, aby se implementace zjednodušila. Teďka hovoříme o bundlingu a e, teď e, tady se musíme bavit o pobídkách v případě nedodržování některých věcí. No, bohužel těch pokynů máme dneska kolem 500 a to je podle mě chyba. Nicméně jsou proto důvody a navíc e, celý ten text by neměl eh, jít tedy za rámec toho, k čemu jsou pokyny učeny. Eh, druhý bod, eh, nezamýšlené důsledky legislativy. Já si myslím, že to je důležité. Jsou tady dva prvky. Především je třeba abychom přijímali rozhodnutí a posuzovali skutečně ty dopady. A za druhé, je třeba eh, získat ty nejlepší lidi, kteří odvedou tuto technickou práci a s tím se, s tom se shodujeme s parlamentem. Třetí bod, který tady rovněž zasněl a to byly eh, ty konsultace eh, s různými účastníky a dále konzultace napříč odvětvími. Já myslím, že to skutečně mm, přináší dobré výsledky. My začínáme z různých východisek, ale máme společný cíl, což je zlepšit situaci pro maloobchodní spotřebitele. Ten výsledek určitě pozitivní. Pokud se týče konzultací, tak ještě samozřejmě máme nejenom na úrovni PRIPS, ale také ad hoc setkání se spotřebiteli. Loni jsme jich měli řadu těch spotřebitelů u nás ve Frankfurtu a samozřejmě snažili jsme se dosáhnout určité eh, rovnováhy. Eh, samozřejmě mm, to nemůže být úplně dokonalé, ale máme určité nástroje, které nám mohou tedy eh, najít mm, tu rovnováhu 50% zastoupení průmyslu, 50% třeba akademiků a spotřebitelů. No a pokud se týče fintechu, tak řeknu dvě věci. Na jedné straně máme IT a big data. A e, my už jsme říkali, že tady je riziko e, jaksi vyloučení určitých lidí kvůli big datum, zejména v oblasti pojišťovnictví. No a Big Data IT to velice souvisí se zdroji, schopnostmi, je, jsou zde určité eh, příležitosti, které všem něco stají, stojí. Pokud se týče těch úniků a zveřejňování, eh, pane Giode, my eh, někdy vy po nás chcete dokumenty a my je nechceme dát a to je dobrý signál, že oni je nedají nejenom vám, vám ale nedají je nikomu ne, ne, já určitě nikdy nežádám, aby vaši pracovníci eh, porušovali pravidla, říká pan Gigold. Ne, ne, dobře, já to beru, ale já eh, eh, vím, jak to je, ale a myslím, že je to tak dobře, tak jak to je. Ale Eh, to znamená, že eh, vy častěji dostáváte dokumenty od průmyslu spíš než od eh, další. Pokud se týče zveřejňování papírem jako ESMA, my opět zveřejňujeme zápisy ze všech setkání, které účastníme, které se účastníme a jsme velice rádi, že to taky a dále to bude záležet na mém nástupci. Děkuji. Děkuji. Děkuji za odpovědi tím se dostáváme také k závěru této části našeho pořadu jednání a budeme pokračovat eh, v debatě na toto téma i v budoucnu s vámi a s vašimi organizacemi. Tím se dostáváme k šestému bodu našeho pořadu jednání, což je roční analýza růstu. V té poslední jsme se zaměřili na eh, strukturální reformy, více investice v Evropě, více zodpovědnou fiskální politiku. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, 70. Um, ehm, už se konalo zasedání se stínovými zpravodaji, další dvě se, týkají, eh, se konají příští týden. A teď máme nějakých 50 minut k tomu, abychom se o tomto tématu bavili. A jako první dám slovo paní zpravodajce, paní Rodríguez. Děkuji. Pane předsedo, ano, v skutku kolektivně již um, jsme začali práci se stínovými zpravodaji a nyní můžeme zvažovat pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Velký počet jich byl což je dokladem zájmu výboru. Jak všichni dobře víme, nacházíme se v, v Evropě teď v mimořádném kontextu, kdy čelíme různým krizím. Musíme zajistit silnější oživení a e, oživení vyváženější. Z tohoto důvodu Evropský parlament má mimořádnou zodpovědnost přispět k, k skutečnému výsledku, pokud jde o roční analýzu růstu. A přijít s řešením, jak zajistit tuto silnější a vyváženější um, oživení. Měli jsme tu tři dobré zprávy o výroční zprávě o růstu. Nejdůležitější z nich bude schválena výborem Econ. Jsme přesvědčeni, že v průběhu evropského semestru by parlament měl posílit svou roli. A nyní poprvé parlament ehm, mohl vyjádřit své ohledy a obavy na slyšení na plenárním zasedání předtím, než komise přijala celý balíček o roční analýze růstu. To je pokrok. Další pokrok by mohl nastat, kdyby Evrops, prezident eh, Euroskupiny přišel eh, do parlamentu a vyslechl eh, zájmy ohledy parlamentu. A teď máme tuto zprávu dát před Evropskou radou jarní, což opět je důležité k tomu, aby postoj parlamentu byl významnější, relevantnější z hlediska koncového rozhodnutí. A nyní bych jen potrhla některé klíčové body, o kterých se bavíme se stínovými zpravodaji. První z nich se týká eh, nastavení politického mixu, protože v loňském roce jsme mohli eh, přispět k eh, lepšímu fiskálnímu mixu, včetně fiskálních reform a konsolidaci. Tento mix zůstává i nadále dobrý a relevantní, ale měli bychom věnovat větší pozornost také domácí poptávce. Neboť domácí poptávka vytváří investiční příležitosti, aby se eh, maximálně využil vnitřní trh, ale také protože eh, globální vyhlídky nejsou až tak pozitivní letos, jak všichni vědí. Proto musíme kompenzovat tento negativní globální výhled tím, že budeme věnovat pozornost domácí poptávce. Mezitím evropská ekonomika by měla zůstat konkurenceschopnou, tomu také věnujeme velkou pozornost. Dále pokud jde o investice, měli bychom být jasno, mít jasno, pokud jde o lepší využití evropských investičních plánů EFSI, v souladu se strategickými prioritami tohoto investičního plánu, které jsou sladěny s prioritami eh, strategie EU 2020. Kromě toho musíme zajistit, aby strukturální fondy byly lépe sladěny s mm, našimi prioritami a hodně bude záviset na tom, jak eh, funguje finanční systém. Proto považujeme za důležité dokončit bankovní unii rozvinout eh, a eh, implementovat unii kapitálových trhů. K reformám říkáme, že potřebujeme ehm, velké strukturální, rozsáhlé strukturální reformy penzijních trhů, ehm, ale také výzkum a rozvoj veřejné zprávy, výběru daní. Tyto rozsáhlé reformy by měly být hlavním zaměřením těch, do toho nového nástroje eh, těch eh, výborů eh, nebo rad pro konkurenceschopnost, které navrhuje komisi. Teď k fiskální konsolidaci. Přejeme si, aby náš přístup nadále spočíval na základu fiskální odpovědnosti. Některé země mají pořád ještě velkou míru zadlužení, to je zdrojem našich obav musíme nadále usilovat o fiskální konsolidaci, ale kromě toho dalším faktorem je e, snaha posílení růstu a investic. Proto připomínám sdělení komise o interní flexibilitě e, paktu růstu a stabilitu. Tato um, sta- flexibilita může posloužit i k řešení víze, včetně poslední výzvy uprchlické krize. Dále. Dále eh, konkrétní problémy eh, v oblasti eurozóny. Eurozóna by měla být eh, považována za ekonomický, um, ekonomický subjekt nejenom uh, vzhledem ke svému dopadu, ale také protože existují silné zájemné vazby mezi členy eurozóny. Musíme posoudit také agregátní fiskální postoj a to z mnoha různých důvodů. Jednak musíme zvažovat fiskální politiky v eurozóně, aby splňovali to kritérium fiskální odpovědnosti a zároveň prorůstového přístupu. Musíme posoudit také eh, posuzovat ten, tu investiční um, mezeru, kterou máme v eurozóně a zamyslet se nad tím, jak můžeme eh, uzavřít tuto propast tím, že budeme sdílet přínosy z toho mezi členskými státy. Dále bychom měli organizovat diskuzi na téma toho, jak eh, podpořit eh, ekonomickou a sociální konvergenci v eurozóně a dále snížení makroekonomických nerovnovách. Ty jsou menší, ale stále ještě existují a stále ještě jsou zdrojem znepokojení. Vede se zajímavá diskuze se stínovými zpravodaji. Že jsou různé způsoby, jak omezit makroekonomické nerovnováhy. První spočívá v tom, že deficitní státy požádáme o snížení svých mest a sociálních nákladů, či takzvaná interní devaluace. Výsledek toho však je, že tohle zpomaluje celkové e, oživení v Evropě. Proto e, bychom měli zvážit i jiný způsob. A to úsilí e, def, těch deficitních zemí, které musí být konkurenceschopnější, které musí provést reformy, ale také země s vysokými přebytky, externími přebytky. Musí přispět svým dílem. To vlastně znamená, že tyto země musí povzbuzovat vnitřní poptávku. Tím, že budeme žádat vyšší mzdy v souladu s produktivitou. To je důležitá diskuze měli bychom jít do hloubky v této diskuzi. Protože měli bychom usilovat o ustavení meziinstituční dohody o evropském semestru. Posílit roli Evropského parlamentu. To znamená, že parlament musí mít silnou pozici ještě v předstihu v dohodnutí definitivní pozice v radě a k tomu bude zapotřebí větší interakce mezi všemi třemi institucemi. Já se stavím k naší pozici a celkové situaci pozitivně. Myslím, že můžeme mít relevantní zprávu. Ale pořád ještě zbývá urazit dlouhý kus cesty je důležité naslouchat eh, zpravodem, stínovým zpravodem, dalším členům výboru ke všem těmto záležitostem. A nyní stínový zpravodajové. Jako první paní Paunová. Děkuji vám, pane předsedo. Já tu vystupuji jménem pana Ferbra a chtěla bych paní Rodriguez poděkovat za vykonanou práci a jménem stínového zpravodaje bych tu chtěla vyjádřit několik takových klíčových bodů pro EPP. V první řadě O čem bych chtěla hovořit je, že i ten návrh zprávy jako celek byl poměrně rozumný. Ta část týkající se eurozóny obsahuje několik takových zásadních bodů pro nás. Na jednu stranu ta zpráva zdůrazňuje tématu přebytku běžných účtů a stanoví to v takovém, řekněme, negativním kontextu, tak my jako EPP bychom se spíše chtěli zaměřit na ty pozitivní eh, dopady, které to může mít pro ten hodnotový řetězec. Pak zpráva považuje ten agregát eh, eurozóny jakožto výsledek nedostatečného financování, ale my tu vidíme, že to není jenom otázka neschopnosti financování eh, členských států, tedy chtěli bychom více zdůraznit tu zodpovědnost eh, každého členského státu za své deficity. A pak koncept těch symetrických úprav, eh, které jsou obsaženy také v té Eh, zprávě. My si myslíme, že to spíše má takový oslabující efekt a je třeba směřovat směrem ke konvergenci spíše než eh, k individuálním kvalitním výsledkům. Pak otázka toho procesu semestru a to riziko ztrácet eh, z ohledu konkurenceschopnost. schopnost Tady si myslíme, že takové dodatečné sociální ukazately, pokud by byly zapracovány, jak navrhuje komise, tak je třeba zajistit, aby měly stejný status jako ostatní ukazatele a umožní i to, že i oni um, spustí tu hloubkovější revizi. Pak um, mezi další naše priority, kromě těch již zmíněných, bychom rádi více zdůraznili eh, čtyři body. Jedním z nich je problém toho, že země neplní SDP. Ty, no, ty bychom se měli více zaměřit. Přetrvává tu problém zemí s nulovým růstu vzhledem k tomu, že neprovedly strukturální reformy. Myslíme si, že toto se neobjevuje v návrhu zprávy. Uh, také eh, neschopnost členských států plnit ta konkrétní doporučení pro jednotlivé země, to tu také není zmíněno, a pak málo zaměření na navýšení produktivity a posílení konkurenceschopnosti. O tom jsme přesvědčeni, že to je hlavním záměrem tohoto procesu, toho semestru. Ještě když eh, půjdeme více do podrobna, pozměňovací návrhy a, a kompromisy, ano, to již bylo prodiskutováno i naším stínovým zpravodajem na setkání stínových zpravodajů. Vidíme tu mnoho společného s těmi návrhy předloženými za ALDE a také za EKR, ale některé návrhy, které byly do kompromisu za SND navrženy, jakože se odklánějí od toho, řekněme, rozumného rázu té zprávy. Tyto kompromisy eh, tedy eh, díky těm obohacením ze strany SND se tak nějak odklánějí. Myslíme si, že je třeba na tom ještě zapracovat, protože je to i nahony vzdáleno od našich očekávání, takže se těšíme tedy na ty pozitivní postoje a na spolupráci v nadcházejících dnech a náš stínový zpravodaj je opravdu zavázán, že dodrží stanovené lhuty. Děkuji. Za EKR pan von Stork se omlouvá. A stejně tak pan Tremosa za ALDE a nyní tedy pan Papadimulis za GUE, prosím. Děkuji, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj je také nepřítomen, takže eh, já jej tu zastoupím. Chtěl bych paní Rodriguez poděkovat za práci, kterou vykonala, stejně tak za dnešní prezentaci té zprávy. Záměry jsou jasné, tedy politický růst, Již jsme tu zaslechli kritiky evropského semestru, také pozice komise jsou dobře známé. Takže co bych chtěl nyní říci, co by se mělo změnit v tom návrhu, aby vše bylo pozitivnější. Pravdou je, a tady souhlasím s paní Rodriguez, že potřebujeme takový robustnější a rovnovážnější růst. Zatím, prozatím to bylo takový eh, anemický, nejistý růst a s větší mírou těch interních eh, nerovností. To znamená, eh, ten chod politik prozatím nebyl dostatečně dobrý, je třeba tedy něco změnit, odklonit se od tohoto dogmatu té jednostrané austerity toto dogma austerity nepřineslo větší míru investic, spíše méně investic. Evropa je na tom hůře než americká ekonomika a zároveň uvnitř eurozóny větší míra nezaměstnanosti, chudoby a nerovností. Evropský parlament by měl žádat o ještě větší svoji roli v tom, jak tato nová ekonomická politika bude formulována a učinit tedy tuto politickou změnu více směřující k udržitelnému rozvoji a je třeba tedy zajistit větší míru růstu a investic. Také si myslím, že je třeba zdůraznit, že to, co tu nevidíme v tomto plánu pro bankovní unii, tedy nevidíme nic ve třetím pilíři, tedy ty eh, záruky vkladu. To je naprostá podmínka, ne pro tu jistotu, kterou to přinese vkladatelům, ale bude to také signál, kterým napomůžeme růstu. Další důležitá věc, a tady v tom souhlasím s paní Rodriguez, že to zdůrazňuje, to je ta uprchlická krize, která také má dopady na ekonomické politiky. Někdo tu povolává potom, že Schengen selhal, že buď tu budeme mít mnoho Schengenu, anebo se toho úplně zbavme. Já souhlasím s komisí a s příslušným komisařem, který řekl, mini Schengen neznamená vůbec žádný Schengen. A zbavit se Schengenu nebude eh, dobré ani pro demokracii, ale eh, vlastně se budeme vracet zpět k určitým věcem, které členské věci provedli a podepsali i ve vztahu k jiným. A bude to špatné také pro naše hospodářství, pokud zavedeme znovu kontroly na hranicích. Eh, jak to bude s tou Evropou a lakár? Nám se Evropa líbí, když pomáhá zemědělcům, když eh, prostě nám financuje z různých fondů, ale nechceme pak dělat, když Evropa nebo Rada, či Komise, či Parlament něco rozhodnout, když je třeba poskytnout jednotnou reakci na tu uprchlickou krizi. Takže podobně jako zpravodajka si myslíme, že je třeba se zaměřit na ty možnosti, že některé země prostě eh, mohou eh, mít určité nepředvídatelné výdaje právě z důvodu té uprchlické krize, to je případ naší země. U nás 85 eh, uprchlíků prochází právě přes naší zemi, takže je třeba se možná zamyslet nad určitými pravidly, i co se týče fiskální deficitu. Další věc, možná komise a parlament by se nemuseli eh, dívat jenom na země, eh, které nemají nepoměr jenom v deficitech, ale také na ty země, kde Eh, které mají přebytky. Děkuji, pan Gigold. A já bych v první řadě chtěl omluvit našeho stínového zpravodaje Base a chtěl se vrátit k těm klíčovým sdělením a zprávy. V první řadě velice děkujeme paní zpravodajce Rodriguez za kvalitní spolupráci a jen několik připomínek. My jsme předložili eh, počet návrhů, kde žádáme o politickou strategii v AGS a v evropském semestru. To není jenom pozice zelených, ale požadujeme proto, abychom vzalo, zajistili konzistentnost té strategii. V současné době tato konzistentnost eh, jak si pokulhává. Je to proto, že AGS potvrzuje, že komise bude maximálně využívat strategii vylepšovat monitoring právě v kontextu evropského semestru. A v posledním kole eh, těch doporučení evropského semestru všechna ta doporučení týkající se environmentální fiskální reformy eh, se tam neobjevily. Takže um, ty iniciativy jako Efektivní Evropa jsou důležitou součástí strategie 2020. Pokud právě se zbavíme těch environmentálních doporučení, to je e, zvláštní, když tu máme uh, ty země od země uh, doporučení Evropské komise, kde se uh, zmiňuje, kolik zemí zaměřilo i svůj daňový systém z toho environmentálního hlediska. Uh, je tu celá řada příkladů zemí, které mají například zelené podpory a země jako Belgie, Rakousko, Irsko nemůže ani splnit e, ty stanovené, národně stanovené cíl snižování emisí za stávající plnění politik. My si myslíme, že i ta environmentální specifická doporučení pro země v rámci semestru by měla být konzistentní se závazky učiněnými na konferenci v Paříži a s jinými iniciativami e, komise, jako například balíček toho běhového hospodářství. Pak otázka eh, důvěryhodnosti parlamentu jako nadnárodní zhromáždění je ohroženo, pokud ta zpráva semestru nepovede eh, k jasné podpoře ze strany komise, tedy že podporujeme větší míru symetrických úprav mezi zeměmi eh, deficitu a přebytku. Tady se obracím konkrétně na EPP. Vaší tradicí je tradice je tradice panevropské strany a v podstatě pokud jsou tu eh, def, eh, země deficitu, měly by to být i přebytkové země. A pokud by tyto měly být eh, mimo Evropu, tak budou v určitém deficitu. Čistě řečeno, já tedy nevím, to poukazování na ty makroekonomické potřeby, na to, aby se nastolila rovnováha ekonomik, v kdy v podstatě v konečném důsledku poukazujeme na pravdivost té základní matematiky. A já nevím, EPP by se mohla asi vrátit zpět k tomu sférovému hodnocení toho, co tu celou dobu dělá komise. Budu citovat z dokumentu AGS. Stávající přebytek nyní bude prokazuje to, že tu není žádná tendence na úpravu. Země s přebytkem žádají od komise, aby učinila rázné kroky, které povedou k opravě. Členské státy, které mají účty v přebytku, by měly být majoritně a měli by pomoci tedy eh, nastolit cestu k úsporám a podpořit eh, domácí investice. Navíc eh, ty rozsáhlé externí přebytky a rozsáhlá externí pobytka ohrožuje růst a vede k opravdové potřebě obezřetnosti, když hovoříme o domácích zdrojích. A my doufám, že nejen zpravodaj, ale také stínoví zpravodajové se vrátí k té strategii dohodnuté ohledně těchto bodů a budou zastávat opravdu evropské hledisko spíše, než sem zapracovávat jen to národní hledisko některých eh, přebytkových zemích. Ano, a nyní za EFDD pan Vali. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat paní zpravodajce za vykonanou práci, protože není jednoduché nalézt společný postoj v tomto parlamentu. To jsme zaznamenali i u té poslední zprávy, jaké tu byly potíže. A nyní hovoříme o, o opatřeních ve prospěch růstu. Podle mého názoru já bych upřednostňoval spíše hovořit o růstu, protože svět je omezený a prostě my nemůžeme růst do nekonečna. Mm, ty tři pilíře komise již eh, prokázaly, eh, že je to prostě neúspěšné a některé skupiny v parlamentu ještě podporují tedy ten, eh, tu ráznost, neústupnost v, v rozpočtových řešeních, možná socialisté, nicméně ani určitá míra flexibility nepomůže skoncovat s problémy jako nedostatek investic pokud tu nebudeme mít větší výdaje z veřejné oblasti, tak asi se nezbavíme problému jako nezaměstnanost. Pokud prostě nezahrneme tu část populace, která tak nějak rezignovala a ani není zahrnuta do těch čísel o nezaměstnanosti. No a inflace to ani měnové politiky eh, nedokážou vyřešit. Stejně tak je to s reformami. Už se tu hovořilo o otázce platu. A jak to tedy vyřešíme? Odebereme lidem právo, lidé se znepokojí rozčílí. Myslím si, že tady jasně vidět ta milná politika Evropské komise. A pak soukromé investice. Ty do určité míry, na ty se dobře nahlíží. Uh, Eh, ze strany lobbystů eh, majitelů velkého kapitálu, vidí v tom velké strategie. Ale i ta eh, veřejná stránka, ten, řekněme, veřejný majetek, ale Nepřejeme si, aby o tom rozhodovali jenom ti, kteří mají obrovské pravomoci. V tomto je ta ekonomická politika eh, hodně nerovnovážná a v podstatě občané v Evropě již tomuto několikrát řekli ve volbách ne. Co tedy děláme za ten poslední rok a půl? Snažíme se tu něco zachránit, ale ono si to bude vyžadovat vážnou eh, změnu, nejenom větší flexibilitu tam či onam je třeba opravdu změnit zejména tu alarmující situaci v nezaměstnanosti a zamítnout to, co bylo schváleno v těch posledních letech, protože ty případy zadlužení, které se řeší jenom krátkodobě, povedou zase k nespokojenosti populace. Když tu budou ale opravdové řešení ve prospěch růstu, tak ty pomůžou udržitelnějším způsobem snížit dluh, aniž by se znovu eh, tak nějak omezily schopnosti eh, občanů. A ještě někteří kolegové se tady vyjádřili v tom smyslu, eh, že jsou tu určité země, které mají velké přebytky a nastanou tu velké nerovnováhy. Země jako Nizozemsko či Německo, které mají obrovské přebytky, více než 60%, prostě jsou to naprosto eh, obrovská čísla. Nizozemsko má nižší HDP, ale má desetiprocentní eh, přebytek, což je situace, která by v této zprávě měla být takovým tvrdším způsobem zmíněna Tedy jak nahlížíme na tuto situaci, že může být ještě horší než ty, které eh, byly zaznamenány v minulosti, tedy ty situace se zeměmi Jižní Evropy. Myslím si, že je dobré také nadnést alternativní způsoby řešení, že tedy eh, my v parlamentu bychom se mohli zamyslet nad tím, co nám jak si předávají eh, členské státy, ty údaje to globální zpomalování, eh, politika federální rezervy, eh, krize v Evropě, krize uprchlíků, nestabilní Blízký východ, blížící se referendum ve Spojené království, to vše na to má dopad. Je tu takový eh, širokosáhlý protievropský pocit a také se vyhrocuje ultranacionalismus. Měli bychom se i ideologicky tady zabývat tím, jak tedy toto nějak zachránit, tu nestabilitu, jak z toho hlediska ekonomického, tak společenského. To znamená, ehm, bez těch řešení to, to bude naprostý neúspěch. Jsou to návrhy na to, aby určité technokratické orgány e, to vytvářely rozhodnutí, aby se vše soustředovalo ještě více, to si myslím, že e, naprosto zkrachuje, bude to neúspěšné, protože technokratické vnucování řešení se nikdy nikomu nelíbilo a ještě více to vyhrocí nacionalismus, s rizikem úplného extremismu a je to tedy postoj, který je naprosto odsouzen k neúspěchu. Já bych tady navrhl takové třetí řešení to, aby tedy eh, země demokratickým způsobem tak nějak eh, používali v těch fiskálních politikách určité ty opt-outy, určité doložky, A pokud to bude opt-out, tedy ta možnost vystoupit z měnové unie, to může vést i k určitému udržitelnému růstu. A evropská spolupráce ta by měla i nadále přetrvávat. Neměli bychom umožňovat to vyhrocení nacionalismu. Měli bychom umožnit tedy eh, transparentnost těch eh, finančních tocích, transparentnost eh, v finančních trzích, eh, oddělení bankovního sektoru, eh, zabránit tomu shadow banking, prostě neměli bychom čekat, až jiní aktéři něco rozhodnout. Dále, co bychom to měli také zahrnout, boj proti kriminalitě evropské ekonomiky, které jsou v krizi ale jsou napojeny na fiskální ráje, tady je jasné, jak to dopadne. Určitě to někde prostě skolabuje. Ať ty návrhy z dopisu pěti předsedů, mm, mě, se, mě zejména znepokojují prostě to vyhrocené nacionalistické postoje. Děkuji. A za EFDD? Ich Já jsem stínová zpravodajka za ENF k této zprávě. Eh, priority eh, té eh, výroční zprávy o růstu jsou jasné a jde tedy o posílení investiční techni- činnosti, realizace růstu, růstových strategií, konsolidace rozpočtu v všech zemích. Z tohoto hlediska je tato zpráva zpracována dobře, ten přístup je také správný, co je třeba udělat pro to, abychom mohli investovat, aby se využil hm, Evropský fond EFSI, eh, možná eh, možné čerpání investičních fondů a fondů EFSI a tak dále. Domnívám se, že třeba eh, třetí píla, pilíř bankovní unie tomu moc nenapomáhá, poněvadž to je v rámci bankovní unie jakýsi přerozdělovací opatření a sice peníze potečou ze zemí, eh, kde to vše funguje dobře, do zemí, kde možná chybí některé strukturální reformy. No a když jsme u strukturální reform, vy hovoříte o nové druhé generaci strukturální reform, které byste chtěli navrhnout. Já tomu příliš nerozumím. Já bych eh, spíše byla ráda, eh, kdyby ty eh, reformy z posledních let, které se tady neustále zdůrazňují v těch výročních zprávách, hm, tak hm, já myslím, že to, to vlastně těch asi 11 specifických doporučení pro jednotlivé země se týká právě těchto strukturálních reform a vidíme, že ty země, eh, kde byly postiženy krizí, eh, provedly daleko více strukturálních reform než jiné země a jsou tudíž daleko konkurenceschopnější než jiné, což zcela jasně vyplývá z této výroční zprávy. To byl skutečně pozitivní impuls. A vůbec, když hovoříme o strukturálních reformách, Domnívám se, že ty cíle eh, pro rok 2020 se příliš málo odrážejí v cílech pro strukturální reformy a myslím si, že by měly být eh, více zohledňovány v evropském semestru, abychom zde měli konzistentnost a konvergenci. A, a, protože čím konvergentnější budou cíle členských zemí, no tak tím lépe bude. A to se, provádí, to se projeví také v těch datech, které členské země dodávají komise. Co se týče kompromisů z posledního zasedání stínových zpravodajů, tady musím říci, že ty eh, pozitivní eh, body ze zprávy, z návrhu zprávy, se nedostatečně Eh, zobrazují v kompromisech. Eh, je jich tam 22 eh, a jsou podle mě velmi nevyvážené. Já mm, se mohu identifikovat na nevíš tak s pětinou z nich. Já se domnívám, že třeba velmi špatné je to, že zde máme soustředěnost na eurozónu. Zde se hovoří o symetrickém přizpůsobení, o riziku posílení eura, o zabraňování eh, soutěži eh, v mm, daních a sociálních standardech směrem dolů, to vůbec nevím, eh, jestli je nutné o tom hovořit. Já tedy mm, doufám, že u těch kompromisů se podaří dosáhnout vyváženější podoby. Já bych skutečně doporučila méně číst studie Oxfamu a věnovat se spíše reálné politice. Ano, děkuji. Eh, ano, budeme mít ještě catch the eye, ano. A mm, pan Maria se zde přihlásil. Já bych se rád zaměřil na otázku veřejného dluhu. Musíme si rozumě, eh, uvědomit, že Evropská unie, zejména od roku 2010, eh, je unii poskytovatelů úvěru. Protože eh, máme tady eh, na jedné straně ti, kteří poskytují úvěry a eh, na druhé straně těch, kteří si berou. No ale jakmile tady vznikne vztah, kdy tedy třeba eh, Řecko si přímo půjčuje od věřitelů, nebo eh, nepřímo jako Portugalsko nebo eh, Kypr a Španělsko si půjčuje přes ESM, tak tím nám vznikají problémy. Tím pádem státy se nejsou rovny a kam se taková unie může ubírat. Za druhé, Eh, tady máme určitou eh, roli pro unijní instituce. Eh, je pravda, že Unie je nadále Eh, strážkyní smluv, anebo eh, spíše jako eh, jeden z členů trojky jsou spíše na straně věřitelů. Totež Evropská centrální banka je to pořád ještě nezávislá měnová měn, měnový dohled, je, je, tam, je to pořád, jak to má být, když opět jsou členy trojky, čili na straně věřitelů. A nebo ti věřitelé si také nakupují eh, bondy členských zemí na sekundárním trhu. Čili já si myslím, že to jsou problémy a pokud je nevyřešíme, bude mít EU e velké, velké problémy. Budeme se muset bavit o jakémsi eh, vyřešení té otázky zadluženosti. Jinak tady bude unie věřitelů a dlužníků, nebo takzvaných dlužníků, poněvadž, jak víte, eh, má, má, eh, země má pořád ještě určité problémy eh, s tím, jak by to mělo fungovat, tedy ta vybředání z tady eh, se hovoří o, o určitém z, eh, eh, ze všeobecnění dluhů, tedy jaksi sdílení dluhu. Pak tedy pokud se týče těch věřitelů, tady víme, že se událo něco v souvislosti s Ukrajinou, poněvadž tam se akceptovala částečné odpuštění dluhu, prodloužení dluhu splatnosti a také eh, je zde eh, klauzule, že Ukrajina bude muset splácet, až nastane hospodářský růst. Na, na druhé straně eh, v Řecku vidíme rušení sociálních výhod, lidé protestují v ulicích, a toto se bude šířit do dalších členských zemí, o tom není pochyb. Takže budeme skutečně eh, dospějeme k tomu, že se o těchto věcích bude, bude probíhat eh, seriózní debata se všemi skupinami. Já myslím ECR a, a já osobně jsme připraveni takovéto debaty vést. Ano, děkuji. Nevím, jestli ještě na závěr eh, zpravodaj chce něco, zpravodajka chce něco stručně říci. Ano, bude to velmi stručné, protože já musím říct, že eh, já jsem velice vděčná za tyto debatu, která eh, mě velice pomáhá v tom úsilí dopracovat do finální podoby kompromisy. Jenom několik málo poznámek. Evropa se musí stát globálně konkurenceschopnější a e, není, nechceme, abychom v té zprávě sklouzli do negativních tónů. My debatujeme o tom, jak cílu dosáhnout a vzít úvahu reálné e, problémy oživení. My máme strategii 2020, zejména v oblasti konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a energetické transformace, čili to všechno by se mělo tady promítat taky do reform a investic. E, pokud se týče fiskálního stavu, řekl bych, že je vhodné, aby Evropská unie se vnímala jako ekonomický subjekt. Ale to by nemělo zastírat eh, zodpovědnosti eh, jednotlivých členských států. Čili já myslím, že bychom měli fiskální politiku a ekonomickou politiku eh, podrobovat běžnému makroekonomickému dohledu. Já se to pokusím zapracovat do kompromisu. A ještě možná poslední bod, protože mnozí se k tomu vyjádřili. Je jasné, že eurozóna má velké potíže, které je třeba řešit, tak, aby se stala skutečným motorem pro eh, hospodářské strukturální eh, obnovu. A toto je třeba se, aby se zdůrazňovalo daleko více než v minulosti. A proto také eh, přikládáme eh, takový, takovou váhu problému eurozóně. Čili mm, parlament by to také měl mít takto na zřeteli. Já eh, vám děkuji všem kolegům, místním zpravodajům za komentáře. Ano, děkuji. Eh, ještě bychom chtěli říct, že také výbor EMPL upraví svoji zprávu a rozpočtový výbor eh, se vyjádří bez stanovisko. Pokud se týče časového plánu, hlasování v Ekonu bude 18. února, tak aby pokud to vyjde, tak na druhém plenárním zasedání eh, bylo hlasování plenárním. To je eh, konec tohoto bodu. Ptám se, jestli máme ještě něco do různého. Pokud ne, můžeme eh, uzavřít toto zasedání. Příští zasedání je pondělí 15. února odpoledne. Děkuji vám. Many thanks, mate, for the help. Thank you. Thank you.